Okay. Ladies and gentlemen, let's get started. My name... Začneme, dámy a pánové, jmenuji se Chris Burns. Mám program na Euronews, který se nazývá Seed Network. A vítám vás na výroční akci, interaktivní akci Naše Evropa je naše, buďme aktivní. A máme zde velmi pestrý panel hostů, ve skutečnosti jsou ty panely dva a máme 180 minut. Já obvykle mám ve svém programu pouze 10 minut, takže mám dost času tentokrát a jsme propojeni do 30 kanceláří Evropského parlamentu v celé Evropě. Máme zde tlumočníky, vidíte je před sebou. A máme také napojení na Twitter. Takže ti, kteří nejsou v kancelářích Evropského parlamentu po celé Evropě, se mohou spojit no, tedy naše, na, naš kontakt na Twitteru je hashtag EYC2013EO. E a myslím, že je to opravdu naléhavé. Příští rok se budou konat volby do Evropského parlamentu, evropské volby a ta naléhavost pramení z toho, že tu máme několik titulků. Před několika týdny jsme viděli volby v Chorvatsku, které vstoupí do Evropské unie. A jaká byla účast v těch volbách? 21%. A minulé volby do Evropského parlamentu zaznamenaly neustálý pokles účasti. A jaká bude účast příští rok? Jak je možné ukázat já mám, mám sice americký přístup, moje matka je francouzka, takže mám i francouzský pas. A co tady uvidí, až budu příští rok eh, volit, kolik Evropanů bude volit se mnou? A pokud volit nebudou, co by se stalo, kdyby prostě se těch voleb nezúčastnil? jaká existenční situace by tedy nastala. A proto dnes musíme ukázat, že je možné, aby se lidé zapojili skrze evropského ombudsmana, skrze Evropskou občanskou iniciativu, tuto změnu pramenící z Lisabonské smlouvy. Máme tuto pravomoc a máme tu i osoby, které nám vysvětlí, jak ji využívat. A chceme, chci chceme dokázat, že je možné se zapojit na té základní úrovni v terénu skrze ombudsmana nebo skrze vlastní aktivitu. A to vám dnes chceme ukázat. Nejdříve tedy představím účastníky naší diskuse. Po pravici je Marc Bertrand, je ombudsmanem Valonska a vzdělí nám celou řadu věcí co on dostává i za podněty jako ombudsman. Je tu také Vivian Redingová, místo předsedkyně Evropské komise. Nikiforos Diamondoros, který je současným evropským veřejným ochráncem práv. A po mé levici, a to je překvapivé, protože jsme očekávali Martina Šulce, předsedu Evropského parlamentu, ale místo něj je zde Isabel Durand, místo předsedkyně Evropského parlamentu, protože pan eh, Schulz se snaží o řešení situace na Kypru, kde jsou velké problémy. Vedle Isabel Durand je Alessandra Mirabile, která zastupuje Fraternité 2020, která se snaží získat větší evropské prostředky pro ty mladé Evropany, kteří chtějí studovat v zahraničí v rámci programu Erasmus. A vedle ní je Didier Kolverc, který stojí v čele belgického občanského hnutí G1000, které vzniklo, když v Belgii nebylo možné vytvořit po dobu roku a půl vládu. A potom uslyšíme i další řečníky a uslyšíme ty, kteří, kterým se podařilo něco prosadit. A nyní tedy má slovo pan Diamanduros, evropský ombudsman. Děkuji mnohokrát, pane Brnci. Všechny vás zdravím, dámy a pánové. Chci vás srdečně pozdravit na této interaktivní akci, která se jmenuje Evropa patří nám, buďme aktivní. A chci poznamenat, že organizujeme tuto akci v rámci Evropského roku občanů 2013. A dnešní důraz je tedy na občany a jejich aktivní účast při formování Evropy a formování budoucnosti Evropy. A jsem velmi rád, že zde mohu přivítat zástupce řady občanských iniciativ, hnutí z terénu a stěžovatelů Evropskému ombudsmanovi, kteří všichni svým způsobem přispívají ke změně světa, ve kterém žijeme. A velmi se těšíme, na jejich sdělení a na to, jakým způsobem se vyrovnají s dnešním tématem. Je mi skutečně líto, že neplánované změny v programu předsedy Šulce mu brání v jeho účasti, tak jak bylo naplánováno. Jeho přítomnost loni na této akci spolu s předsedou Barozem a s předsedou Rady Evropské unie s paní Torning Schmidt velmi přispěli k úspěchu naší snahy o přímé zapojení občanů v dialogu s institucemi o probíhajících změnách, které zasahují jejich životy a budoucnost Unie. Na druhé straně jsme velmi rádi, že místo předsedkyně Evropského parlamentu paní Isabel Duhon laskavě souhlasila s účastí a zajistí, že jediná demokraticky volená evropská instituce je zastoupena na špičkové úrovni na akci evropského ombudsmana. Paní Duhon je známá svou aktivní účastí na akcích občanské společnosti a proto je ideálním partnerem pro takovouto akci. A jsme tedy vděční za její přítomnost a velmi se těšíme na její názory o účasti občanů v Evropské unii. Další díky také patří Evropskému parlamentu samotnému, který opět velkoryse nám nabídl využít jeho pohostinnosti a využít eh, této budovy pro naši výroční akci a umožnil nám oslovit co nejširší počet evropských občanů. A tady bych chtěl poznamenat, že poprvé tato akce se nekoná pouze zde v Bruselu, ale také ve téměř všech informačních kancelářích Evropského parlamentu v celé Evropě. Proto chci přivítat občany, které, kteří se k nám připojili v Bratislavě, v Berlíně, v Praze, v Paříži a téměř v každém dalším evropském hlavním městě. Těšíme se na jejich příspěvky, naší debaty skrze Twitter, z každé informační kanceláře a ze všech míst, kde nás sledují. Také jsem velmi rád, že místo předsedkyně Evropské komise paní Vivian Redding je dnes mezi námi a chci poděkovat za to, že nás postihla svou návštěvou Paní Redingová je v čele dialogu občanů mezi komisí a Evropany. A v posledních měsících navštívila Evropsk- v Evropské unii tisíce občanů a vyslechla jejich obavy. Ať už je to v Německu nebo v Řecku, skutečně jde o kontakt s občany a netýká se to pouze hovoru o občanech. Kromě toho bych chtěl zde přivítat také pana eh, dalšího místo předsedu komise, pana Maroše Ševčoviče, který má na starosti Evropskou občanskou iniciativu mimo jiné. A těšíme se také na názory pana Ševčoviče, pokud jde o toto nové významné právo občanů, tedy Evropskou občanskou iniciativu. Také zde vítám svého kolegu Marka Bertrana, ombudsmana Valonska a Federace Valonsko-Brusel a také chci poděkovat panu Krisu Broncovi, který souhlasil s tím, že bude moderátorem dnešní akce. Nejdříve se s vámi podělím o několik úvah. Dnes se zde setkáme na pozadí nejhorší krize Evropské unie v nedávné historii. Vážné ekonomické problémy a výzvy mé vlastní země a celé řady dalších členských států vytvářejí základní dimenzi této krize. Každý den se zdá, že dostáváme nové špatné zprávy, které se netýkají pouze mezinárodních finančních trhů, ale také rostoucího sociálního neklidu souvisejícího s úspornými opatřeními, která jsou realizována v řadě členských států. A i když je ekonomická krize velmi vážná pro euro i pro Evropskou unii, je tu ještě další aspekt krize, který si zaslouží pečlivou pozornost. Občané v celé Evropské unii ztrácejí důvěru ve schopnost nejen národních vlád, ale také Evropské unie. Nalézat řešení současných problémů. Jsem velmi znepokojen touto situací, zejména vzhledem k tomu, že součástí mého vlastního úkolu je posilovat důvěru mezi evropskými občany a administrativou Evropské unie. Ale jedna věc, čekat na to, až národní vlády a Evropské instituce zareagují na tyto problémy tím, že přijmou určité kroky. A aktivitou občanů, kteří sami budou hledat pozitivní řešení. Lisabonská smlouva upravuje vyšší míru účasti občanů, například skrze Evropskou občanskou iniciativu a veřejné konzultace komise. A to jsou skutečně klíčové kroky ku předu. Na dlouhé cestě pro posílení práv občanů se účastnit na demokratickém životě Evropské unie. Dostal jsem co řadu stížností občanů na problémy v této oblasti. Považuji to za pozitivní signál, protože takové stížnosti mi umožňují odhalovat potenciální nedostatky v administrativě Evropské unie. Co se týče nástrojů, které jsou dostupné pro občany pro, pro vyšší účast na řešení problémů, umožňuje to napravovat věci, když se objeví. Jinými slovy, jsem rád, že mohu přispět k posílení účasti občanů v Evropské unii a ještě uslyšíme, jak stížnosti ombudsmanovi skutečně mohou věci změnit. Dnešní akce se týká občanů, toho, co občané mohou udělat, aby vzali osud do vlastních rukou a přispěli k formování budoucnosti Evropské unie. Existuje řada způsobů využití nástrojů EU, jako je Evropská občanská iniciativa, mobilizace velkých skupin občanů, kteří budou provádět aktivity v terénu. To je první, co člověka napadne. Ale ve snaze k tomu přistupovat kreativně. Nesoustředíme se pouze na ekonomickou krizi a na řešení ekonomické krize, ale také se budeme zabývat významným tématem, jak budovat čistou a zdravou Evropu. Otázka, která se týká každého evropského občana. Velmi se těším na účast v této průlomové, interaktivní diskusi zaměřené na občana a chci čerpat inspiraci od vás, ať už je to zde v Bruselu nebo ze 30 hlavních měst a měst v Evropě, kteří se připojili k této akci. A takto kolektivně prokážeme, že přínosy pro evropské občany, které plynou z Lisabonské smlouvy, skutečně představují skromný, ale hmatatelný přínos pro kvalitu demokracie a evropský právní řád. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much, Děkuji mnohokrát. A e, nyní e, můžeme přistoupit k dalšímu řečníkovi. E, Evropský parlament čelí volbám v příštím roce a proto má slovo paní místopředsedkyně Durand. Děkuji, pane ombudsmane. Milí Nikiforosi, dámy a pánové, a také všem těm, kteří nás sledují na dálku, a, a také těm, kteří následují v Atenách, v Nikozi, v Madridu, v Lisabonu, možná nejsou ve stejném, ve stejném rozpoložení jako my zde v tomto sále. A to by nás mělo skutečně ovlivňovat v našem postupu do evropských voleb, které budou za rok, ale také dlouhodoběji pro evropské instituce, které právě či neoprávněně ztrácejí důvěru řady evropských občanů. Možná ne u té starší generace, ale určitě u těch mladších generací. Přestože ombudsman, celá řada subjektů a lidí v komisi nebo v parlamentu se snaží, abychom poskytli některé základní nástroje evropským občanům, tak skutečně trpíme krizi důvěry a máme obrovskou obrovský úkol, zejména my jako Evropský parlament, my volení představitele, ale všichni, kteří pracují pro poslance, zejména pro ty, kteří volí europoslance, protože Evropský parlament by, měl, by se mohl stát tím, kdo by zaplatil skutečně vysokou cenu za krizi, která je prožívána mnoha evropskými občany. Svým způsobem je to správné, protože lidé si vybírají své poslance a volí je a potom jsou to ti, kteří nevolí a ti, kteří budou hlasovat eh, ve znamení hněvu. A tento hněv by se mohl přenést na strany, které, které vlastně znamenají návrat k národnímu státu a kde je snaha o přenos a návrat na národní úroveň. A to je kontext, ve kterém vy žijete, ve kterém žijeme i my a kde se musíme snažit učinit občany aktivnější, aby občané rozuměli, že ty nástroje a klíče, které mají v ruce, znamenají, že mají co říci a zejména by měli být vyslyšeni a být vyslyšen, to je například v úloze ombudsmana anebo poslance, případně ministra nebo evropského komisaře, tedy skutečně být slyšen je strašně důležité. Znamená to odpovídat na veřejné konzultace, které jsou otevřené evropským občanům, ale je to ještě důležitější, pokud občan ví, jak se s jeho stanoviskem a postojem naloží. A často se zde objevuje frustrace, protože někdy e, stanovisko, názor občanů nevládních organizací na různé úrovni se dostanou do šuplíku, krabice a neví se s tím, neví se, jak se nakonec s takovým názorem naloží. Uvidíme, jak e, ta situace se vyvine. My jsme před týdnem měli diskusi v, e, ve Štrasburku při plénu Evropského parlamentu. Evropská občanská iniciativa má určité zatím nedostatky. Ty věci budou napraveny a komise se snažila zdokonalit tento nástroj. Postupovala velmi dobře, ale uvidíme, zda u celé řady evropských občanských iniciativ je tu skutečně požadavek na komisi, ale také zda nastane ta zpětná vazba. A pokud ta iniciativa není pozitivní a není důvod, není důvod ji podpořit, tak bude veřejně vysvětleno, proč ta iniciativa není podpořena. A je důležité tedy vědět, jak se s vaším záměrem a stanoviskem naloží. Chci zde vyzdvihnout práci Evropského ombudsmana, protože celá řada věcí se odehrála do vaší první volby v Evropském parlamentu před deseti lety, jako by to bylo včera. Vy jste sehrál významnou úlohu při vývoji této funkce a je to nezanedbatelné, protože Unie si stanoví pro sebe a pro své členské státy pravidla pro přístup k dokumentům, což scházelo v minulosti. Vy jste také vlastně zkoumal meze tohoto nového práva a velmi přesvědčivě jste se přimlouval za větší dostupnost a reformu těchto práv. Instituce se zavázaly, že budou kvalitněji působit v oblasti legislativy a budou zde systematicky hovořit o dopadových studiích, o zkoumání dopadu jednotlivých opatření. Vy jste také připravil správné administrativní postupy. To je, vy jste šel ještě dále při vytvoření zásad pro veřejnou službu, které by měly vést veřejnou službu Evropské unie, když je v kontaktu s evropskými občany. Také jste zúraznil význam toho, že správný administrativní kon není pouze záležitostí dodržení zákonnosti, ale také existuje určitá administrativní kultura, jak sloužit evropským občanům. A veřejná zpráva slouží občanům a nemělo by to být naopak. Vy jste velmi aktivně působil v oblasti diplomatické. Snažil jste se bojovat se špatným výkonem veřejné zprávy všude. A aby nedošlo k tomu, že veřejná zpráva nenaslouchá občanům. A chtěl bych zde zdůraznit, že vaše výsledky jsou také uměrné vaší schopnosti přesvědčovat. A svému nástupci necháte pozorhodné dědictví, protože u nízkého počtu stížností, které vyžadují oficiální, oficiální vyjádření ombudsmanu, po 18 nebylo vyslyšeno příslušnými orgány, 18%. Tedy pojem správno výkonu veřejné zprávy je závazným právním pojmem po schválení Lisabonské smlouvy a článek 298 smlouvy týkající se schvalování legislativních aktů, které definují toto právo. Tedy parlament se snaží již tři roky základě vašich rád definovat prováděcí modality tohoto nového práva a právě projednáváme zprávu kolegy Berlingera a chci vyzvat komisi, aby se do tohoto procesu také zapojila. Já jsem hovořila o Evropské občanské iniciativě, to je klíčový nástroj pro účast občanů a příklady ukazují, že dnes je zřejmé, že zastupitelská demokracie, demokracie poslanců, nebude možná bez demokracie založené na účasti občanů, ať už je to v nové formě, kterou je třeba ještě vytvořit, nebo ve formách stávajících. A hnutí G1000 v Belgii zavedlo procesy založené na bezprostřední účasti, kdy občané rozhodují. A není to pouze vztah mezi občanem a poslancem, občanem a Evropskou veřejnou zprávou, ale občané mezi sebou jednají o těch otázkách. A jednání mezi občany eh, také seznamuje se složitostí určité otázky. A když chceme bojovat proti populismu, tak eh, chápat složitost problematiky je, je důležitá. Může za to Evropa, může za to parlament, může za to komise. To je jednoduché, to se snadno řekne, ale problémy jsou většinou složitější v dnešním světě. A jednání mezi občany. Občanská participace, možnost tedy, aby občané se podíleli na řešení veřejných věcí a občané se skutečně mohou jako na odborné úrovni zapojit do řešení problémů, stejně jako vy a já. Takže to jsou nástroje, které můžeme využívat a zdokonalovat. Vy jste, pane Burnsi, z Euronews. Jste novinářem, vy jste výjimkou v mediálním světě, která, kdy tento televizní program je nadnárodní, působíte v několika jazycích a to je samozřejmě velmi obtížné. Ti, kteří nám dnes naslouchají v jednotlivých hlavních městech, se obvykle obracejí na média nebo naslouchají národním médiím a my musíme na evropské rovni řešit eh, průřezově ty problémy. Problémy vidíte prismatem eh, národního pohledu. A to nestačí, pokud se zabýváme evropskou problematikou. Takže tato nadnárodní činnost, a vím, že je obtížná u Euronews, je obtížná i pro program Arte. U těchto významných eh, médií, které skutečně využívají vysílání v prime timeu, tak já věřím, že média uspořádají skutečné diskuse mezi kandidáty na předsedu Evropské komise a budou to běžné diskuse, které zažíváme na národní úrovni. A francouzský občan uvidí Čecha v televizi nebo jiného evropského občana a je pozitivní, aby s tlumočením nebo titulky francouz skutečně mohl se seznámit s Čechem, Němcem nebo někom, někým jiným. A je třeba se seznámit s někým, kdo nepatří do vaší politické rodiny, politické kultury. A s někým, kdo žije v Evropě jako vy a může to prolomit eh, tu tradiční hru, kdy se neustále tvrdí, já mám rád sám sebe a svůj národ, ale za všechno ostatní může Evropa. Toho už bylo dost a evropská rozhodnutí vycházejí nejen z práce poslanců Evropského parlamentu a z návrhu Evropské komise, ale také z práce ministrů, premiérů, poslanců národních států. Kdo hovoří o Evropě v národních parlamentech? Vy oslovujete své poslance? vy zjišťujete, jak postupuje váš ministr na Evropských radách, protože váš ministr také spolurozhoduje, je třeba je oslovit, je třeba se na ně obrátit, protože váš národní ministr určitě hovoří o regionálních či národních otázkách, protože tomu vyslouží článek v místních novinách. Ale nezasahuje, aby neptá se, váš poslanec se neptá, jak váš ministr energetiky postupuje na příslušné radě a na těch evropských radách se rozhoduje o nesmírně důležitých otázkách pro 450 milionů občanů. Takže třeba změnit úhel pohledu a věřím, že přispění Evropského ombudsmana a této výroční akce za vaší přítomnosti a přítomnosti všech, kteří nás nadálku sledují, umožní probudit občanskou energii a zlomit ten jednoduchý pohled na arrogantní technokratickou chladnou Evropu. Někdy je to pravda, ale není to pravda vždycky. A je třeba, abychom využili přijetosti, kdy je možné dát zaznít vašemu hlasu. A já vám za to děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, Isabel Durand, za vaše vystoupení. Hmm u řady Evropanů je právě problém s důvěrou. Zaznívá hněv, který bychom chtěli v terénu překonat. A věříme, že to uvidíme do příštího roku. Paní komisařko, paní komisařko Vivian Redingová, komisařka pro eh, justici a lidská práva. Eh, myslím, eh, že vy se velmi často pohybujete v terénu a co slyšíte? Dobré ráno přeji všem v této místnosti a samozřejmě i všem těm, kteří nám naslouchají eh, zvenku. Eh, předně bych chtěla poblahopřát eh, panu Nikiforosovi, Diamantopolosovi nejenom za to, že zorganizoval toto slyšení a je to jedna z prvních digitálních debat, kterou vedeme, což je velmi zajímavé, ale také za název tohoto slyšení. Je to naše Evropa, buďme aktivní. A aktivní občanství, eh, lidé, kteří eh, se aktivují, kteří eh, pozvednou svůj hlas, promluví a chopí se iniciativy, to je přesně to, co potřebujeme v letošním Evropském roce občanů. Jestliže se evropských občanů dotáží, tak eh, dvě třetiny z nich se cítí být Evropany, ale pouze eh, eh, jedna třetina ví, co to znamená. A kdybyste se je ptali, jich ptali dál, tak pouze 10% asi by přesně vědělo, co znamená být evropským občanem. A to je proto, že v Maastrichtu se nám podařilo vytvořit měnovou unii ale to občanství eh, jsme zakotvili pouze eh, na papíře a eh, musíme učinit další krok vpřed. Pokud jde o smlouvy, tak právo podávat stížnosti je důležitým prvkem a proto je i mm, tak důležitá ona instituce ombudsmana. Ombudsman není sám, protože spolupracuje s petičním výborem tohoto parlamentu. Je to již velmi dlouhotrvající a velmi důležitý prvek a tento petiční výbor spolupracuje také e, s e, národními ombudsmany. Takže je zde celý okruh lidí, kteří e, jsou k dispozici evropským občanům, což je velmi důležité. Občané mají rovněž právo obrátit se písemně na eh, jakoukoliv instituci a obdržet odpověď. Eh, já osobně jsem obdržela ročně asi pět tisíc dopisů, takže eh, si dovedete představit, že odpovědi na tyto dopisy představují pro mě a pro můj útvar generální ředitelství důležitou složku práce. Více než polovina ale těchto dopisů není přímo adresována evropským institucím institucím a to je určitý problém, jsou spíše adresovány národním organizacím a ty jsou zcela eh, a, eh, a, a, Písatelé jsou pak zcela zoufalí, protože eh, neobdrží odpovědi na své dopisy, stížnosti, problémy od o něch národních organizací, protože to nejsou ty, které mohou řešit jejich problémy. A to mě přivádí k Evropskému roku občanů. Eh, proč jsme se rozhodli pro eh, takovýto rok? Je to na snadě a uvedu k tomu několik faktů a eh, čísel. Pouze jedna třetina našich občanů věří, že na jejich hlasech záleží. A to mě přivádí k otázce, kterou zdůraznila Madame Diro. Lidé nemají pocit, že mohou spolu rozhodovat, že mají právo spolurozhodovat a že jejich hlas skutečně eh, je důležitý a eh, má určitý eh, dopad. A dokonce tento hlas nepozvednou ani během voleb, nezúčastní se onoho chodu k urnám. Pouze 21% se v Chorvatsku, jak jsme slyšeli, zúčastnilo evropských voleb. Abychom nyní tuto mezeru eh, zacelili, abychom ukázali lidem, že na jejich hlasech eh, záleží, tak nestačí pouze držet dlouhé projevy. Toho mají již lidé dost. Můžete jim to pouze dát najevo tak, eh, respektive můžete dělat pouze to, co politici vlastně dobře neumí. A sice mlčet, naslouchat a poté občanům odpovědět. A, a e, to děláme v rámci dialogu s občany. E, já tyto dialogy organizuji úmyslně tam, kde se věci nedaří. Například v Jižním Španělsku, Řecku, Portugalsku i v Irsku jsem navštívila e, e, tyto podniky, dialogy s občany, kde se sejde 300 až 500 lidí a několik hodin klademe otázky a odpovídáme. Jak to probíhá? Například napřed jsou lidé eh, eh, zaskočení, překvapení. Přijede politik a naslouchá nám. Ehm, na to nejsou zvyklí. A za druhé pak eh, si řeknou, chceme více Evropy, tak jsem to alespoň pochopila nestěžují si eh, na Evropu, ale naopak chtějí, aby Evropy bylo více, aby měla více práv. To znamená, eh, Vzpomínám si například v Berlíně jsem eh, byla připravena eh, eh, hovořit o různých problémech, například se žárovkami a tak dále. Byla jsem připravena na to, že lidé budou říkat, že se Evropa do toho nemá plést. Ale vzpomínám si, že tam byla jedna dáma, která měla potíže s dítětem v mateřské školce a obrátila se na mě, abych to vyřešila. Já jsem ji připomněla, že evropské smlouvy stanovují, že eh, školní programy podléhají zásadě subsidiarity a um, abychom to mohli řešit, musíme eh, změnit smlouvu. A ona řekla, dobře, tak změňte smlouvu a vyřešte můj problém s mým dítětem. To byla zajímavá lekce. Znamená to tedy, že eh, občanům nezáleží na tom, jaká je naše struktura a vzájemné vztahy mezi organizacemi a tak dále. Chtějí mít jednoduchou odpověď odpověď jednoduché řešení. Udělejte to. A proto jsme také eh, zahájili přípravu dialogu s občany v květnu loňského roku a vůbec poprvé jsme zavedli interakci s občany přes internet. Obdrželi jsme eh, na 12 tisíc příspěvků od občanů. Všichni se vyslovovali pro více Evropy, více integrace a více přímých zásahů, přímého konání bez eh, byrokratických eh, průtahů takže já jsem si z toho mohla zpracovat určitý eh, seznam úkolů, které musíme učinit. Bylo tam 25 eh, prvků, které jsem eh, navrhla před dvěma lety a 24 z nich bylo uvedeno v praxi. Další zpráva vyjde v květnu letošního roku a ta eh, vezme v potaz přesně to, co nám občané eh, říkají, nejenom v rámci těch dialogů, ale také eh, v těch pěti tisících dopisech, které mi ročně posílají a také, které, tě, také z těch otázek miliona otázek, které eh, posílají přes eh, Link Europe Direct. Eh, takže je zde celá řada přímých podnětů, například týkajících se volného pohybu a tak dále. Letos předložím tudíž 12 konkrétních návrhů, které skutečně uvedeme do praxe, abychom řekli, ano, občané, máte možnost spolu rozhodovat a ano, váš hlas je důležitý, je slyšen, protože eh, ty vaše podněty budou přetaveny Eh, do eh, zcela konkrétních eh, řešení problémů. A to je, myslím, velmi důležité, aby politici dali najevo, že občanům naslouchají a aby také vysvětlili, proč to či ono učinit můžeme, to či ono ale nikoliv. A vysvětlit jim také, jaké jsou ty správné úrovně, na které se mají obrátit a kde jim bude pomoženo, jejich problém bude vyřešen. Nemusí to vždy nutně být evropská úroveň, může to být někdy regionální nebo národní úroveň. Já tedy eh, tento Evropský rok občanů eh, eh, nepojímám jako jakýsi laboratorní pokus, ale jako politickou odpovědnost a nutnost. Děláme to společně s poslanci parlamentu, s ministry národních vlád, ze starosty a myslím, že díky tomu se nám podaří změnit způsob, jakým se prosazuje politika. Doufám také, doufám také, že to bude mít dopad i na volební kampaň a interakci a také na přípravu nadcházejících smluv, které budou schopny řešit eh, všechny problémy, které jsme zaznamenali, ale nikoli dosavadním pro- způsobem. Jak jsme to řešili dosavadně, jak jsme sepisovali smlouvy. Několik moudrých eh, lidí eh, se setkalo, vypracovali řešení a pak eh, ta řešení předložili občanům. Vemte nebo nechte být. Ne, nikoli. Tentokrát chceme zapojit občany do toho procesu změny e, smluv od eh, prvního okamžiku, od identifikace problému až eh, po ehm, dospění k eh, řešení, tak aby do toho občané byli zapojeni a aby, když pak budou hlasovat v referendu, přesně věděli, o čem hlasují, protože jejich hlas se počítá. Takže to je náš záměr na letošní rok a nejbližší období. Děkuji za pozornost. Paní komisařko Redingová, mnohokrát vám děkuji. Bylo bylo eh, velmi zajímavé eh, vás vyslechnout a vy jste byla v Evropském parlamentu, byla jste předsedkyní eh, petičního výboru již v letech 89 a dále, takže jste byla v tomto procesu jednou ze stěžejních osob. A nyní postoupíme dále k někomu, kdo skutečně razí Evropské občanské iniciativy a mm, předkládá na petice Evropské unii, aby eh, vynakládala více finančních prostředků na programy typu Erasmus, které se snaží o zlepšení budoucnosti mladých eh, lidí. Jedná se o paní Alessandru Mirabile, ta nám vysvětlí, jak její skupina pracuje. Není to snadné pro eh, mladé lidi. Stále je zde ještě celá řada problémů a proto tato iniciativa evropských občanů je určitým eh, testem eh, pro všechny. Ale než zahájíme panelovou diskusi, tak eh, chci říci, že Goody Gadasman je zaměstnána velmi a sleduje, kdy se objeví dobré tweety, dobré otázky, a sledujeme tedy eh, dění i eh, v těch eh, kontaktních styčných kancelářích evropských, respektive národních parlamentů a všech zúčastněných. A vidím, že na obrazovce přibývá tweetu. Opakuji ještě jednou, adresa je hashtag EIC 2013 EO. Takže prosím, připojte se, zapojte se, aby se rozvinula debata. A nyní má slovo Alessandra. Děkuji, vážený pane evropský ombudsmane. Děkujeme mnohokrát za pozvání. Cítím se velmi privilegována, že mohu promluvit před eh, tímto publikem. Moje prezentace bude eh, velmi stručná, tak abych i vám poskytla příležitost zapojit se a pokládat otázky. Ráda bych se s vámi podělila o důvody, proč eh, se domnívám, že ECI eh, Fraternity 2020 může představovat část řešení stávající ekonomické krize, protože název našeho panelu je také eh, pomoc při řešení evropské krize. Eh, takže mm, z mé strany půjde o eh, velmi skromný, skromný příspěvek ke snahám zmírňovat dopady ekonomické krize a tak dále. Takže oč se vlastně v naší kampani Bratrská iniciativa snažíme? Asi tři procenta evropského rozpočtu jsou přidělována výměným programům EU. Vzhledem k institucionálním úsporám a debatě o víceletém finančním eh, rámci se domníváme, že více evropských občanů by mělo získat šanci cestovat do zahraničí, eh, eh, zjistit, co Evropa pro ně znamená a také využít eh, více programů mobility Evropy a obecně Evropská unie by měla přesunout své integrační úsilí na úroveň občanskou a jelikož Eh, rok 2014 eh, je rokem občanů, tak bychom měli eh, aktivněji plánovat zapojení občanů. Více mobility by mělo i pozitivní efekty z ekonomického hlediska, protože by to podnítilo ekonomický růst a snížilo by to míru nezaměstnanosti v Evropě, zejména nezaměstnost mezi mladými lidmi, což je hlavní problém a starost dneška. A v tomto smyslu bych eh, chtěla zdůraznit to, co řekla paní Sofia Gorady, takzvaná matka Erasma, eh, na tiskové konferenci, eh, na které byla účastná i paní Elizabeth Duron a děkuji za to. Takže když se hovořilo o eh, výhodách eh, účastí výměných programů EU, velmi vášnivě a přesvědčivě argumentovala, že eh, programy mobility pro mladé lidi, zejména Erasmus, představují nejenom způsob, jak se poučit a zažít evropskou rozmanitost, ale také eh, usnadnit si přístup k trhu práce. Je to tedy velmi důležitá přidaná hodnota v životopisech mladých lidí, v jejich snahách eh, nalézt pracovní místo. Je to mnohem lepší než špatně placené stáže nebo eh, praxe. Mladí lidé zde v publiku eh, to určitě dobře znají. A vzhledem eh, k mé vlastní osobní zkušenosti žijí v zahraničí již mnoho let, tak chci zdůraznit, že žít v zahraničí je skutečně velmi inspirujícím eh, zážitkem. Je to něco, co eh, přispívá k formování vaší osobnosti, vašeho eh, vnímání života a také k utváření vašeho sebevědomí, sebepochopení. Je to velmi důležité a není to vůbec samozřejmé ani v liberálních a demokratických společnostech. Když hovoříme o programech Erasmus nebo o jiných programech pro mládež, tak bychom měli k tomu přistupovat přistupovat komplexně a nikoli pouze eh, eh, jako k eh, prázdninám stráveným ve Španělsku nebo na Kypru nebo v Belgii pro ty, kteří mají rádi pivo a čokoládu. Prázdniny, které jsou financovány EU. Je to mnohem více. Chci zdůraznit, že byť se nepovažujeme za naivní evropské militanty vnesli jsme do naší kampaní Ehm, mnoho úsilí, snažíme se eh, Evropu eh, změnit, eh, učinit z ní lepší místo pro život. Víme, že žijeme v období hluboké krize, nejenom krize finanční, ekonomické, ale také krize demokracie, krize důvěry v evropské instituce a vůbec politické instituce, jak to již řekla paní Durant a také pan ombudsman ale v eh, této chvíli krize bychom neměli zapomínat na eh, příležitosti, které máme, na určité šance, které se nám nabízejí. Je nesmírně důležité, aby se investovalo do mladých lidí, do toho kapitálu, který eh, v sobě mladí lidé nosí. Nejde pouze o strukturální fondy, fondy soudržnosti a tak dále, jde také o investice Eh, do eh, perspektivních aktivit. Mám na mysli vzdělávání a mobilitu především. Vzhledem k dnešním ekonomickým výzvám chceme-li dosáhnout udržitelného a inkluzivního růstu, eh, jak o tom hovoří i Evropská komise, nemůžeme se vyhnout investicím do budoucnosti. Pokud to opomeneme, pak selžou i naše projekty. Takže úspěch Evropy je závislý eh, nejenom na fiskální unii a ekonomické správě, ale také eh, na eh, převádění myšlenky evropského občanství do praxe a samozřejmě i na zintenzivňování evropského povědomí. A do toho je nutno investovat tak, aby mladí Evropané, mladí občané měli šanci pochopit, co Evropa vlastně znamená. Abychom toho dosáhli, musíme se více zapojovat, získávat více podpory a musíme vytvářet prostředí pro zastupitelskou demokracii a musíme zajistit, aby evropské iniciativy, občanské iniciativy jako první linie zastupitelské demokracie byly úspěšné. Já bych vás eh, chtěla povzbudit, abyste se eh, zapojovali eh, do těchto iniciativ a zejména, abyste online podepsali naši kampaň a naši iniciativu Fraternity 2020. Děkuji za pozornost. Alessandro, thank you very much. Děkuji mnohokrát, Alessandro. Vidím, že, se, že chcete vyplnit eh, tento demokratický deficit a o tom také dnes budeme mluvit eh, skrze petice, skrze ombudsmana. A máme tu dalšího ombudsmana v našem panelu, Marc Bertrand. Ten je hromosvodem pro Valonsko a mohl by vyprávět eh, spoustu různých příběhů. Děkuji mnohokrát, eh, pane ombudsmane, paní místo předsedkyně Evropského parlamentu, paní místo předsedkyně Evropské komise, milí přátelé, kteří jste zde i jinde skrze technické prostředky, kteří jste mimo tuto budovu jinde v Evropě, chtěl bych eh, zasadit do určitého kontextu žádost o mé vyjádření. A my se chceme věnovat evropským občanům a jejich konkrétní možnosti ovlivnit budoucnost Evropské unie. A byl, byl jsem požádán o to, abych vystoupil na téma přispět k vyřešení krize, ekonomické krize. A abych konkrétně sdělil zkušenosti belgického parlamentního či institucionálního ombudsmana. A samozřejmě nemám ambice poskytnout eh, strukturální odpovědi na způsob řešení krize, samozřejmě, že ne. Nicméně skrze činnost ombudsmana, kterou bych zde stručně chtěl představit, chceme pomoci těm, kteří jsou přímo zasaženi touto krizí. Ochrana a podpora lidských práv se jeví jako skutečná Sisyfova práce, která neustále začíná znova a nikdy nekončí. A pokud podlehneme iluzi, že bylo dosaženo velkého pokroku, tak čas, který dokáže ničit mýty, nás rychle přivede k realitě a je třeba začít znovu. Toto zjištění, které zaznělo v roce 1996 ve Štrasburku z úst předsedkyně vládního výboru pro Evropskou sociální chartu, platí stále dnes. A právní akt, který založil službu ochránce práv Valonie a Federace Valonie Brusela nedal za prvotní úkol ombudsmanovi chránit veřejné svobody a individuální práva občanů. A nicméně ombudsman k tomu svou činností konkrétně přispívá. Naší úlohou je kontrolovat činnost veřejné zprávy ve vztahu k občanům. Kontrolovat také špatný výkon a dysfunkce veřejné zprávy znovu usmířit občany s veřejnou zprávou a přispět k obnovení a posílení jejich důvěry ve veřejnou zprávu a v jejich vládu. Moje činnost se zaměřuje na každodenní potíže občanů v kontaktu s veřejnou zprávou a někdy tyto požadavky jsou veřejnou zprávou považovány za hrušivé. Jak to řekl pan francouzský obhájce práv, všechny stížnosti jsou řešeny a neznamená to, že by všechny požadavky byly uspokojeny. Někteří jsou obětmi dysfunkce a chyby a ukáže se, že tomu tak není. Naším úkolem je být cestou, jak se domoci svých práv pro ty, kteří nemají možnost promlouvat. A přispět eh, k rehumanizaci vztahu mezi občanem a státní zprávou. Tím, že řešíme stížnosti a sami jsme svědky dysfunkce či diskriminační praxe. A takto obhajujeme občana vůči špatnému výkonu veřejné zprávy a ombudsman, jako všichni evropští ochránci veřejných práv, přispívají k ochraně základních práv, ekonomických a sociálních práv občanů, pokud tato práva nejsou veřejnou zprávou respektována. A tento rozměr je právě přítomen v označení funkce v řadě evropských zemí. Ochránce práv ve Francii, ochránce občanů v Quebecu, ochránce lidu ve Španělsku. A následující vyjádření to ukáže. V Belgii článek 23 naší ústavy říká, že každý má právo vést život v souladu s lidskou důstojností a za, právo musí zaručit v souladu s povinnostmi ekonomická, a sociální, kulturní práva a stanovit výkon těchto práv. A tato práva zahrnují mimo jiné právo na práci a na volnou, volný výběr profesní aktivity s cílem zajistit co možná nejvyšší zaměstnanost právo na a odměnu, která bude přiměřená, právo na kolektivní vyjednávání, právo na sociální zabezpečení, na ochranu zdraví a sociální pomoc, sociální, zdravotní a právní pomoc, právo na důstojné bydlení, právo na ochranu zdravého životního prostředí, právo na kulturní a sociální rozvoj. A účinnost těchto práv znamená doplňkovou činnost legislativce. A takto v mé zemi na jednotlivých úrovních je, existuje skutečně povinnost uplatňovat tyto právní normy, které představují závazky vůči občanům. A v tomto rámci, pokud orgány veřejné zprávy a úřady ve, své, ve svém vztahu k občanům neplní nebo plní špatně svou, svou úlohu v rámci veřejné služby, je zásah ombudsmana zcela oprávněný. A výsledkem je, že když pomáháme občanům, jejichž práva v oblasti bydlení, zdravotnictví, životního prostředí a kulturního rozvoje by nebyla dodržována, abychom tedy dosáhli uspokojení. A ombudsman má přispět k ochraně základních eh, ekonomických a sociálních práv. Please bear with us. Please bear with us. Hopefully this is... Uh, Snad je to pouze falešný alarm a máme tu požární poplach pro ty z vás, kteří nejste zde a věříme, že to bude vyřešeno. Už je to v pořádku. Pan ombudsman byl skutečně velmi efektivní To nebylo připravené dopředu. Říkal jsem, že ombudsman vlastně zajišťuje dodržování základních práv. A to je o to větší pravda, že se na ombudsmana obrací specifická kategorie občanů, kteří jsou dnes nejzranitelnější. Jsou to ti, kteří Tedy v naší společnosti je zvláštní pozornost věnována kategorii, které, kterou označujeme jako vyloučení. Vyloučení z pracovního trhu, vyloučení z bydlení, vyloučení z, z, ze služeb, ti, kteří nemohou uhradit účty za plyn či vodu, ti, kteří nemohou platit školné. Avšak právo na práci, právo na bydlení, právo na zdraví, tato základní práva Stand by once again. Okay. Takže a opět budu citovat pana Bodise. Současná krize znamená větší napětí ve vztazích, vyhrocuje spory a nutí ty, kteří jsou v nejistém postavení k činům spoury a zoufalství. Avšak nedostatek zdrojů není jedinou příčinou. Je třeba přiznat, že zranitelnost občanů naráží také na brutalitu společnosti, na tvrdost systému, slepé uplatňování jednotlivých eh, právních norem, nedostatek dialogu, neprůhlednost a složitost výkonu veřejné zprávy a soukromých eh, orgánů často vedou k pocitu oprávněně či neoprávněně hostejnosti a nespravedlnosti. Vyloučení se obracejí na ombudsmana, který se pokusí poskytnout konkrétní pohled eh, pro tyto spoluobčany, upravit eh, humánější a bezprostřednější kontakt se s veřejnou zprávou a bude takto bojovat proti exuze. Tedy jeho zásah eh, v současném kontextu celkového chudnutí populace, zejména v kontextu, kdy dochází k přerušení dodávky vody, plynu, elektřiny, Ombudsman naslouchá občanům a již to zaznělo. Ombudsman je mluvčím občanů vůči správním orgánům a na základě toho, co zjišťuje, se snaží jít dále a snaží se předkládat doporučení správním orgánům, navrhovat reformy právních aktů. A pokud, se, pokud dojde k tomu, že jsou odhaleny dysfunkce veřejné zprávy, Ombudsman se stává nástrojem sociálního míru. Bývalý francouzský ombudsman Jacques Pelletier říkal, že mediace a vyloučení úzce souvisejí v každodenní činnosti ombudsmana. Předseda parlamentu Federace Valonsko-Brusel, který se obracel na regionální mediatory a, a ombudsmany Evropské unie, upřesnil tuto vizi. Procházíme bezprecedentní krizí. Evropa pochybuje. A v tomto obtížném kontextu ombudsman může být ochranou demokracie. Pomůže vládě zachovat důvěru občanů díky sladění pohledu ochran, díky ochraně občanů a podpoře správnému výkonu veřejné zprávy. Ale nejde o to uspat občana, ale právě naopak vyvolat jeho aktivní účast na zdokonalení kvalitního výkonu veřejné zprávy, což znamená, aby prováděl svou vlastní kontrolu státní zprávy, aby došlo tedy skutečně ke zlepšení pravidel po vyřešení stížnosti. A právě tato koncepce je podporována celou řadou parlamentních ochránců práv. Chtěl jsem se snažit přes, vás přesvědčit, že každodenní s ukazovým činností ombudsman vlastně zajišťuje, že kámen nelidskosti nebude dopadat stále níže. A tak eh, Sisyfos dosáhne snad jednou vrcholku hory, jak se ptala paní, jak prohlásila paní Lejtao. A ať taková setkání jako dnešní vyvolají alespoň jednotlivá kolektivní uvědomění si, že dnes nemůžeme být němými svědky nespravedlnosti, chudoby, vyloučení a nezaměstnanosti aniž bychom se pokusili je řešit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Bertone. Máme informace, že tu je technický problém, který se snažíme řešit, tak to prosím vydržte a snad už to bylo naposledy. V první části naší diskuse nám začíná docházet čas, takže nyní Didier Kaluverc z hnutí občanů G1000. A potom vaše otázky, Didier, prosím. Děkuji, Krisi. Dobré ráno, dámy a pánové. Chtěl bych poděkovat kanceláři Evropského ombudsmana za uspořádání této skvělé akce. Také chci poděkovat všem přítomným. A nyní bych vám stručně chtěl přiblížit eh, naši iniciativu G1000. Iniciativa G1000 eh, byla občanská iniciativa, která se konala eh, před rokem v Belgii, přímo v Bruselu a stejně tak jako mnoho eh, jiných akcí a iniciativ, o nichž dnes slyšíme, ukazuje G1000 mimořádné zaujetí a nasazení občan, obyčejných lidí pro svou demokracii. A bylo to skutečně pozoruhodné. My jsme vybrali zcela náhodně 700 24 eh, belgických občanů z obou jazykových eh, skupin a eh, nechali jsme je diskutovat důležitá sociální, ekonomická a politická témata. Jsou to, nebo byli to občané, kteří jsou obecně považováni za apolitické, eh, za osoby, které nedůvěřují politice, eh, nevěří. Ale zjistili jsme, že eh, tito občané byli velmi ochotně, ochotní přijmout naši pozvánku a strávit celý den tím, že přispěli k věci veřejné. Občanská iniciativa G1000 dosáhla něčeho, co bylo považováno za nemyslitelné. Tady máme několik číselných údajů údajů. My jsme zveřejnili na internetu um, dlouhý, dlouhé prohlášení a za um, pouhých 10 dnů 10 tisíc občanů um, toto prohlášení podepsalo. Za tři měsíce eh, jsme se rozrostli ze skupiny sedmi eh, organizátorů Didě, omlouvám se, říká předsedající, um, musím tě přerušit, budeme muset evakuovat budovu a um, vrátíme se samozřejmě co nejdříve, omlouvám se, ale uh, musíme uh, se evakuovat.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 prokázala se pružnost a odolnost demokracie a eh, schopnost občanů překonat eh, své eh, případně zatvrzelé postoje a konflikty. Stojí za to zdůraznit některé Eh, z příkladu radikálního smýšlení občanů. Eh, za prvé eh, navrhli uvalit daně z finančních transakcí, mm, něco jako Tobinovu tax, dále navrhli omezit chudobu a nerovnost vytvořením jakéhosi univerzálního základního příjmu pro každého občana, navrhli posílení eh, propojení mezi školami a eh, podnikovou sférou prostřednictvím praxí a stáží a také navrhli investovat více do inovací a vytvořit znalostní ekonomiku. Eh, závěrem bych chtěl zmínit, že proces G1000 měl dopad nejenom v Belgii, ale měl také mezinárodní mm, ohlas. Například v Řecku a Španělsku a také Portugalsku Polsku eh, vznikaly obdobné občanské iniciativy, jejichž cílem bylo zmírnit dopady finanční krize a v mnoha belgických městech iniciativa G1000 eh, se stala modelem pro eh, místní a zastupitelskou demokracii a účast občanů. Je to hm, tedy občanská iniciativa, občanské iniciativy jsou stále Eh, eh, zdraví a eh, jsou živé zejména i v letošním roce evropských občanů. A já jsem velmi rád přišel i sem na tuto akci, abych naslouchal evropským občanským iniciativám a abych přispěl k inovaci Evropské unie z dola. Didier, děkuji mnohokrát a nyní můžeme přejít k otázce, k kterou jsme měli začít probírat již před deseti minutami, ale eh, na řadě je nyní eh, Gundy Gedesman, který sledoval, nebo která sledovala velmi aktivně eh, tweety, mm, příspěvky z zbytku Evropy, z těch kanceláří parlamentů, které jsou připojeny. Můžeš nám o tom něco říci? Děkuji. Je zde skutečně velmi bohatá účast z kanceláří Evropského parlamentu v mnoha městech. Máme zde celou řadu otázek a komentářů. Například por- kancelář eh, v Portugalsku se eh, eh, táže, zdali evropské strany zaznamenávají úspěchu a zdali krize nespůsobí úpadek či zánik evropského občanství. A dále pak, jak lze rozlišovat, zdali je ten či onen problém v kompetenci národní nebo evropské, to je z Litvy. Dále celá řada otázek na evropského ombudsmana, například z z kanceláře Evropského parlamentu v Praze. Co může učinit ombudsman konkrétně, aby formoval Evropskou unii, Evropskou Evropská kancelář parlamentu v eh, Nizozemsku. Co může dělat Evropský ombudsman ve srovnání s nizozemským? Co evropský může a nizozemský nemůže? Eh, dále Eh, další kancelář eh, se eh, táže, jakou roli hrajete vy v rámci iniciativ evropských občanů a je zde také zájem o volbu nového ombudsmana Mm, k němuž mm, eh, nebo k čemuž dojde příští měsíc a mm, lidé se tady zajímají eh, o eh, správný profil tohoto ombudsmana. Madame Reding nás opustila, což je škoda, protože i na její adresu zde dorazila řada zajímavých otázek. Například občané říkají, že nemají žádný vliv. Myslíte si, že je to pravda, anebo je to pouze nedostatek informací o tom, co mohou dělat? Děkuji, Gondy, mnohokrát. A současně bych se chtěl zeptat eh, pléna, publika, zdali má někdo otázku, na kterou bychom mohli hned odpovědět. Ano, máme celou řadu otázek, začneme tady tímto pánem vpředu. Dobrý den, přeji všem. Jsem Ital, budu mluvit italsky. Jmenuji se Mario Accardi a Působím eh, na Sicílii v místním orgánu v eh, provincii Trapani. Eh, rád bych poděkoval panu ombudsmanovi za pozvání, což mi skýtá příležitost dále hájit občanská práva. Ombudsman si to dobře uvědomuje. On navštívil v roce 2008 Sicílii. Já jsem tam tenkrát eh, měl veřejný projev. Bohužel eh, na Sicílii a v Itálii eh, je institut ombudsmana víceméně neaktivní, nečinný a je velmi těžké pro občany dovolat se eh, jakéhosi zastání. Eh, nejde pouze o ombudsmana, eh, znám ty aktivity, kterým se věnujete, ale chci se obrátit na paní Duron a zeptat se, co udělal Evropský parlament a co hodláte dělat v blízké budoucnosti, budete-li zvolena, abyste zabránili situaci, kdy občané ztrácejí důvěru a klíčovým eh, důvodem a klíčová odpovědnost spočívá mm, eh, na bedrech politiků. Politici eliminovali ty osobnosti, které eh, mohou ostatní občany hájit, kteří se za ně mm, berou a za ně bojují. Nyní vidíme, že e, lidé, kteří vykonávají funkce, e, chtějí být pouze znovu zvolení a nic jiného. Děkuji. E, další otázka, madam vzadu. Uh, oui, bonjour. Uh... Dobrý den, jsem Stella Felikis, jsou fyzičkou, jsou a informatičkou, jsou, jsem evropskou občankou. A já bych chtěla poděkovat úřadu Evropského veřejného ochránce práv, protože od té doby, co znám tuto službu, tak jsou stejně kvalitní a rychlí a je to skutečně jediná evropská instituce, která je v přímém kontaktu s občany. Má otázka, jak chcete po řecké, kyperské a španělské populace, aby se zúčastnili evropských voleb. Je třeba jim vysvětlit chyby takzvané trojky. Kdo navrhl tuto trojku a jak je, je vytřeba vysvětlit, jaký chyb se trojka dopustila a potom byste snad měli šanci. Poslední otázku. Což pak evropské smlouvy nikdy nepředpokládají v případě krizi další ekonomické hodnoty a mohou evropští občané něco dělat eh, tímto směrem. Děkuji. Ještě jedna otázka, pokud je to možné. Pan Pires. Jsem Debbie Price. Já jsem ředitelem programu na, na stránkách Šman Info. Mám otázku pro paní Redingovou. Občané byli šokováni, když komise navr- tvrdila, že jedno z hlavních práv občanů podílet se na demokracii bylo odňato. A to je právo všech občanů, aby se mohli stát eh, kandidáty do Evropské komise. A to platilo od samého počátku, když Jean Monnet byl prvním předsedou. To nebyl žádný politik. A celá řada dalších členů komise nebyly politiky. Hovoříme o ekonomické krizi, pane Pricey. Já jsem myslel, že to je o právech občanů. Máte otázku k ekonomické krizi? Ano, ekonomická krize je souběžná s převzetím institucí politiky. Tedy jak mohou lidé, kteří jsou účastníky dnešní diskuse, považovat občany za kandidáty do Evropské komise? Bude to znovu zavedeno? Máte diplomaty, pracovníky státní služby a další občany, kteří se mohou stát členy komise. Děkuji, pane Pricey. Tady nám dochází čas, ale nyní eh, paní Duho, odpoví, protože tu nemůže zůstat do další části diskuse. Děkuji, pokusím se poskytnout odpovědi na poznámky, které přicházejí jak ze sálu, tak z celé Evropy. Jak to zařídit, abychom zabránili rozvoji proti evropských nálad, které by nakonec zabily evropské občanství? Navazuji na to, co říkala kolegyně, která mluvila o důvěře a trojka se bude muset ospravedlnit a bude muset odůvodnit své kroky. A myslím, že je třeba uznat vlastní chyby. A je třeba, aby uchazi, uchazeči ve volbách a snad ne uchazeči o předsednictví v Evropské komisi, že ta není volena přímo. Je třeba, aby tito uchazeči uznali své chyby. Pokud tedy přinejmenším nepřispěli k lepší ekonomické situaci lidí na jihu Evropy. A já vám neskrývám, že mám obavy, vážená paní, nejen z účasti, ale také z toho, jak budou ti občané, kteří se cítí zcela opuštěni Evropskou unii, volit. Ta, ta odpovědnost je sdílená, ale tady je skutečně Evropa považována za odpovědnou za tato rozhodnutí. Evropa jako taková, bez konkrétního označení. Vysvětlovat znamená říci, já mám pravdu, já jsem to pochopil, já vám to vysvětlím, jak to je. A je třeba, a to už, jsme zaz, to už zaznělo, je třeba nejdříve naslouchat, slyšet výraz hněvu a nespokojenosti. A pokud eh, neuznáme chyby, tak naslouchání nemůže nastat. A jak už jsem říkala, je třeba také ukázat, že to není tak jednoduché. Ano, deficit veřejné důvěry musí být řešen, protože jinak prostě už z veřejnosti nebudeme moci vůbec počítat. Ale je třeba také říci, že některé postupy nebyly správné. A je třeba naslouchat, je zaprvé je třeba dát zaznít eh, nespokojenosti a hněvu. A potom je také třeba říci, že jsou jiné hodnoty než ekonomické hodnoty a je pravda, že se zabýváme neustále krizí. Krize je na prvních stránkách mění chování lidí. Obáváte se, tak jak to zaznělo z Portugalska, myslíte si, že krize může zabít evropské občanství? Ano, může zabít celou řadu věcí, možná ne celé evropské občanství, ale zejména podrývá důvěru. A co je to evropské občanství? Tedy je tu právní aspekt evropské občanství, právo volit a také evropská sounáležitost. A dnes jsme na tom z tohoto hlediska špatně. I když Evropa nemůže za všechno, tak se takto na ní pohlíží a dokonce celý evropský projekt je spochybňován extrémní pravice a zastánci svrchovanosti na extrémní levici či pravici se přimlouvají za návrat k národním politikám a mají za to, že společná organizace věcí, tak jak funguje dnes, prostě se nedaří. A svět je řízen na různých úrovních a není nutné, aby občan znal rozdělení těch kompetencí, ale musí prostě si uvědomit, že dochází ke komunikaci těch jednotlivých úrovní a ty reakce jsou koordinovány mezi lokální, regionální, národní a celoevropskou úrovní. A ten pocit neexistuje, protože každý říká, já za to nemůžu, může za to ta druhá úroveň. A možná Alessandra by mohla zareagovat. Vztah mezi ombudsmanem a Evropskou občanskou iniciativou já bych to rád slyšel od vás. Jak mobilizujete v rámci Evropské občanské iniciativy? Spolupracovali jste s ombudsmanem? Konkrétně za to my jsme nespolupracovali s ombudsmanem, pokud je o mobilizaci, abychom eh, ty lidi informovali. Ale velmi úzce jsme spolupracovali s Evropským parlamentem. Získali jsme podporu 50 poslanců Evropského parlamentu. Také jsme pracovali s Evropskou komisí, abychom informovali o tom, že existujeme. Tak jsme se také angažovali na sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru a řešili jsme tady ty aspekty kampaně na sociálních sítích. Ale samozřejmě to nestačí, abychom působili pouze na této úrovně. Také jsme pracovali na osobní úrovni. Já přikládám velký význam osobním interakcím, aby lidé skutečně věděli o celém procesu, jak běží. A pokud jde o to, co říkala paní Gudeman, ten dojem občanů, že nemají vliv. Pramení to z nedostatku informací, to je jisté. Nedostatek informací s tím souvisí a není to jenom odpovědnost institucí. Ta odpovědnost je vždy sdílená. Je pravda, že by se občané měli více angažovat, měli by být aktivnější při vyhledávání a e, sbírání informací o svých právech, o svých možnostech, jaké jsou možnosti ovlivňovat e, legislativní proces Evropské unii. Uh, Snad ještě eh, eh, rychle vyslechneme Didiera ty otázky týkající se toho, odkud přichází ombudsman, odkud pochází petiční hnutí a pak um, občanská společnost a proč jste si uh, zvolil právě uh, tu uh, občanskou společnost um, a um, nic jiného. Stejně tak jako Evropská unie je belgický politický systém velmi elitní a do jisté míry jsme se domnívali, že právě občanské iniciativy budou ty pravé k odblokování fungování eh, celého systému a budou schopny eh, prorazit eh, ten pat, tu patovou situaci. A pokud jde o dopad krize na lidi, já to vidím pozitivněji. Například v Irsku Irsko zaznamenalo v posledních letech eh, silnou ekonomickou a finanční krizi a nyní organizuje eh, ústavní eh, shromáždění, kde se sejdou občané i instituce a budou definovat otázky, které budou předloženy v referendu v Islandu um, uh, jsme zaznamenali takovouto silnou uh, krizi, kde se občané um, aktivují, aby ji odblokovali. A um, v, zjišťujeme i v Belgii, že eh, ta krize je určitou příležitostí, šancí pro osvobození se, pro eh, mobilizaci občanů, aby eh, ukázali, že skutečně rozdíly názorové lze překonat, i když eh, snad není vždy k tomu politická vůle. Takže to, oč se snažíme na té základní úrovni, je ukázat, že eh, nejsme závislí na politicích, na politických stranách, eh, eh, nejsme závislí na veřejných financích, můžeme si to udělat sami a tím chceme ukázat, že občané mohou být motivováni k účasti, k zapojení se do procesu, i když neexistuje pro ně formální struktura. Děkuji, Didier. Já souhlasím, já bych jenom doplnila. Krize někdy vyvolávají právě snahu u občanů hledat alternativní řešení. A já jsem v druhé fázi vlastně, v určité, v určité fázi prostě se ten proces dostane do rukou politických činitelů. A já nejsem proti tomu, já jsem připravena a nadšená se zúčastnit této kampaně. Ale dynamika toho zapojení musí být taková, aby tu skutečně to potom přešlo do politické sféry. Protože jinak ta občanská účast eh, bude předmětem zklamání. To, co se děje v Irsku, islandská ústava, to skutečně by mělo přinést novou ústavu. A vlastně ti, je třeba, aby tu nastala vazba mezi občany a politiky. A belgičtí belgičtí politici nebyli nadšení z hnutí G1000, protože si mysleli, že to je jenom diskusní forum, které neslouží ničemu pozitivnímu. A nepřímo to nesouvisí, a nesouvisí to přímo se složením vlády. Děkuji. Než eh, paní Durand odejde, já bych chtěla doplnit eh, jednu věc. My, my jsme převzali hnutí. Můžete se představit? Já jsem Kristina Lambrecht a zastupuju Belgii. Zastupuji Belgii v Evropské občanské iniciativě za základní, univerzální základní příjem. Musí to být kontakt mezi politiky a občany. Já to cítím. A tady používám nástroj, který nám dala Evropa. Evropská občanská iniciativa. A na mé úrovni, já jsem prostou občankou, je velmi obtížné navázat kontakt eh, s politiky, kteří jsou okolo mě. Nepřímou mé mají jiné úkoly, mají věci, které jsou zajímavější na práci a jde to skutečně každodenní boj v terénu, abychom měli dost občanů, kteří by podporovali tyto iniciativy v naději, drobné, a věřím, že paní Duro nám bude naslouchat, že potom politici budou skutečně bedlivě naslouchat a řeknou, ano, občané tu spustili iniciativu, musíme jim naslouchat, protože i tak se Evropa buduje. Výborně. Souhlasíte i za... Ano, já souhlasím a věřím, že chce, chci popřát mnoho štěstí vaší iniciativě, ale budeme skutečně velmi pozorní. A je tu také Margaret z petičního výboru v sále. My si skutečně přejeme, aby až bude předána ta iniciativa Evropské komisi, pokud to komise odmítne, což je její právo, musí dojít k diskusi a je třeba, aby, aby to, co se nepodařilo předat tedy oknem komise, tak aby se vrátilo dveřmi parlamentu. A to bude velmi důležité, abychom vlastně vytvořili i tu následnou fázi. A aby se o tom skutečně diskutovalo. Tedy dveře jsou otevřené a je třeba někdy možná je třeba zatlačit trošku. Takže nyní se vystřídáme. Poděkujeme našim diskutujícím Alessandra Mirábile, Marc Bertrand, Didier Kaluverc. Děkuji vám mnohokrát, že jste tu byli mezi námi. A myslím, že Izabel nás také opouští, takže zatleskáme našim prvním účastníkům diskuse. And in the meantime, we're going to bring up our... A mezi tím přichází tedy náš druhý panel which includes Commissioner pana komisaře Ševčoviče, místo předseda Evropské komise, má na starosti meziinstitucionální vztahy a státní zprávu. Pan Ševčovič se nyní krátce vyjádří. Nemáme přestávku. Bylo tu dostatek eh, požárních poplachů před chvilkou a čas běží. Takže budeme pokračovat vyjádřením pana komisaře. Děkuji mnohokrát. Pane Brnci, vážený pane ombudsmane, milí Nikiforosi, vážení poslanci, dámy a pánové, Nejdříve bych chtěl skutečně poděkovat evropskému ombudsmanovi, že navrhl a že hostí tuto akci. A chci mu také poděkovat za jeho snahy a osobní úsilí jeho kanceláře. Skutečně ukázat, jak úřad ombudsmana dokáže oslovit občany a zajistit, že občané mají místo, kam se obrátit, pokud mají stížnost, že to někdo vezme váz, vážně a bude se tím zabývat, až dojde k pozitivnímu výsledku. A díky velmi aktivní práci jeho kanceláře bylo jasné, že jeho kancelář poskytuje slyšení a hlas občanům, tam, kde je to nezbytné. A také děkuji Evropskému parlamentu, že se stal hostitelem dnešní akce. Chci poděkovat parlamentu za vynikající spolupráci, kterou jsem měl se zástupci Evropského parlamentu ve všech trialozích a při práci na Evropské občanské iniciativě, než se dostala tedy do našeho souboru práva. A také chci vyzvihnout spolupráci s petičním výborem, protože v kontextu posledních let úzkých vztahů s občany podařilo se vytvořit vztah důvěry, úzce spolupracujeme při peticích s občany a také to znamená, že Evropská komise má mnoho práce, protože výbor pety tedy rozhoduje o tom, které náměty budou předány Evropské komisi a které ne. Takže Děkuji petičnímu výboru, ombudsmanovi a Evropskému parlamentu za uspořádání dnešní akce. Jsme tu proto, abychom jednali o novém nástroju, nástroji, kdy 500 milionů evropských občanů může efektivně navázat kontakt s evropskými institucemi. A co může Evropská unie dělat lépe, aby byla v kontaktu s našimi občany? Vím, že jste vyslechli kolegyně místo předsedkyně Redingovou, která velmi podrobně eh, popsala do věci. Já bych chtěl využít Evropský rok občana rok 2013 právě proto, abychom se aby se obrátili evropské instituce na občany a aby schromáždili kolektivní moudrost občanů, na co bychom se měli soustředit, co bychom měli dělat lépe v následujících letech a měli bychom vytvořit právě příležitost pro tyto interakce. Rok 2013 bude také důležitým rokem pro Evropskou občanskou iniciativu, protože poprvé občané mohou využít tento nový nástroj, tedy přímě, přímo ovlivňovat instituce Evropské unie. A to je také rok, kdy poprvé uvidíme Evropskou občanskou iniciativu, kdy vlastně doběhne celý plný cyklus EOI. Bereme to velmi vážně, se vší úctou, protože vidíme, že to je první nadnárodní, participativní demokratický nástroj v Evropě a vidíme, že občané k tomu přistupují s úctou a vážností. Co tím mám na mysli? Zaznamenal jsem, že od spuštění EOI v loňském roce dostali jsme 25 žádostí o registraci evropských občanských iniciativ, je 14 jich bylo zaregistrováno a v současnosti sbírají podpisy s cílem dosáhnout Prahu jednoho eh, milionu zastánců. A pokud také získají tedy příslušnou zeměpisnou podporu v sedmi členských státech, tak budeme přistupovat k ověřování podpisů, slyšení v parlamentu a vyhodnocení Evropskou komisí. Zdá by se tato občanská iniciativa mohla stát evropským právem. Máme tu zástupce Evropské občanské iniciativy, kteří se podělili. Jedna, právo na vodu již překročilo práh, už mají více než milion podpisů a také je zastoupena dostatečně zeměpisná různost, takže byly splněny všechny požadavky a tak eh, čekáme na pozitivně a negativní zkušenosti z této iniciativy. Slyšeli jste a já nebudu skrývat, že jsme měli některé dětské nemoci, u této iniciativy. Zejména to souviselo se sběrem, sběru, sběrem dat online, ale myslím, že ty dětské nemoci byly předvídatelné. Pokud spouštíte takovouto akci, jako je Evropská občanská iniciativa, tak vždy nastanou situace, kdy improvizace a řešení dětských problémů těchto iniciativ eh, se dá očekávat. A my jsme se snažili být maximálně nápomocní a pružní, kdy jsme napomáhali tedy instalaci softwaru a poskytování serverů v Lucembursku a pomoci organizátorům, aby tyto systémy byly certifikovány lucemburskými úřady. A chci se vyjádřit pozitivně o německých úřadech, kteří zavedli ověřovací postupy naprosto příkladně a právo na vodu vychází ze serverů v Německu, které byly certifikovány v Německu a kde byl osvědčen správný administrativní postup. Vidíte, že to možné je a poslouží to, kdy tedy Lucembursko a Německo budou osvědčenými příklady které poslouží dalším státům k následování. Je také důležité říci, že Evropská občanská iniciativa eh, přispěla k tomu, že nastala skutečná všeevropská diskuse mezi občany a vidíme, jak významnou úlohu sehrály eh, sociální sítě a umožňuje to evropským občanům eh, sdílet své obavy, myšlenky, naděje a ideály. A domnívám se, že to vše je vlastně pouze prvním krokem v tom, co nastane v budoucnosti. Nastane tedy významný krok, kdy vznikne nadnárodní platforma elektronické demokracie v Evropské unii protože současné problémy, které máme v oblasti informačních technologií, verifikace, certifikace, to vše odstoupí stranou, až budeme mít elektronické občanské průkazy, až občané budou využívat mnohem více možnosti interakce, pokud tedy to bude vše přivětivější pokud elektronické občanské průkaz nebylo požadováno pouze pro ukládání v čipu zdravotní dokumentace, budeme si přát, aby to bylo také využíváno pro volby, jak se děje v Estonsku. A věříme, že skutečně občané budou pouze jedno, odděleni jedním kliknutím od eh, politiku. A, a to vše bude mít eh, významnější úlohu v budoucích letech v evropské demokracii. Vidíme také směřování k prohloubení evropské integrace, mimo jiné v ekonomické oblasti. A až bude mít komise nové pravomoci vyjadřovat se k rozpočtům a bude vydávat eh, konkrétní doporučení například v oblasti eh, péče o děti, které byly v minulosti použi- považovány za záležitosti národní úrovni. A bude zaznívat stále silnější volání potom, aby tyto demokratické procesy byly založeny na veřejné diskusi, která zahrne právě tuto užší ekonomickou spolupráci. A myslím, že uvidíme právě při té nadnárodní podobě diskuse, že mladá generace, tedy generace Facebooku a Twitteru, bude chtít využívat nástroje participativní demokracie, jako je občanská iniciativa, tedy budou chtít využívat tyto nástroje mnohem více v budoucnosti. A dnes si myslím, že můžeme říci, že díky Evropské občanské iniciativě občané mají poprvé možnost své názory a naděje a obavy vtěli do něčeho konkrétnějšího a mohou se zabývat tedy evropským programem. A dnes eh, vyslechneme některé evropské občanské iniciativy, které eh, zde tedy promluví. Nejdříve v Fraternité 2020, je to první evropská občanská iniciativa, která byla registrována, právo na vodu. Tato iniciativa se dosáhla již eh, nezbytného počtu podpisů, ale také dosáhla dostatečné zeměpisné, dostatečného zeměpisného rozložení, aby se stala první Evropskou občanskou iniciativou, která tedy má dostatečnou podporu občanů, aby vlastně přešla do té druhé fáze. A pokud se podíváte na další občanské iniciativy, tak uvidíte, že skutečně eh, reagují na obavy občanů, co se týče základních eh, práv a přínosu Evropské unie. A skutečně nás seznamují s některými širšími problémy, ale s některými otázkami, které byly z různých důvodů vynechány evropskými institucemi a to je velmi zdravé a velmi důležité pro naši evropskou diskusi, protože občané chtějí mít větší právo rozhodovat o tom, kde budou pracovat, žít, jak budou cestovat. Chtějí více ovlivňovat otázky zdravotnictví a zdravé života a také chtějí žít ve společnosti, kde je dodržována sociální spravedlnost. A to jsou klíčová témata, která jsou pokrývána současnými evropskými občanskými iniciativami. A bude jich stále více, až bude dokončen první cyklus, první úspěšné evropské občanské iniciativy. A je tu skutečně poptávka po setkávání organizátorů. A myslím, že bylo velmi rozumné zařadit revizní ustanovení do původního nařízení, protože na základě tohoto prvního cyklu skutečně se hodně poučíme. A nové technologie nám dají možnost eh, učinit ten systém mnohem příjemnější pro uživatele a proto si myslím, že v budoucnosti proces revize Evropské občanské iniciativy přiblíží tyto iniciativy občanům a zajistí, že budeme s nimi pracovat mnohem bezprostředněji a občané budou mít e, silnější pocit, že pokud jim skutečně na něčem záleží velmi hluboce a chtějí, aby jejich hlas zazněl, tak mají dost nástrojů pro to, aby se tak stalo a my je třeba, abychom tento nástroj kultivovali, aby se stal co nejpříjemnější a nejrozšířenější pro evropské občany a myslím, že to bude i pozitivní pro evropské instituce do budoucnosti. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Ševčoviči. Nyní vám představím panelisty, protože se vystřídal celý tým. Na pravé straně od pana komisaře Ševčoviče je Peter Götze, to je perspektiva toho, co dělat, když se obrátíte na ombudsmana. On tedy popíše, jak může ombudsman pomoci řešit situaci eh, zejména eh, v oblasti transparentnosti eh, léčiv, například léčivých přípravků proti obezitě. Dále zcela nalevo máme Reinra Nolvaka, je to estonský podnikatel, který založil celou řadu počítačových jejich společností a je eh, eh, hlavně ehm, iniciátorem ehm, občanské organizace Let's Do It, jedna z nejrychleji se šířících občanských eh, iniciativ v dějinách, mobilizuje občany po celé Evropě k úklidu. A vedle něj je Anne-Marie Pere, je předsedkyní občanského výboru, který předkládá petice za eh, čistou eh, vodu eh, v Evropě. Mají více než milion, respektive už dva miliony podpisů. Je také předsedkyní Evropské federace odborových organizací veřejné služby. Usilují také o liberalizaci obchodu s vodou v Evropě. Zanedlouho se dostaneme k vašim otázkám, tedy eh, k diskusi s vámi, ale samozřejmě i s připojenými 30 eh, kancelářemi eh, Evropského parlamentu po celé Evropě a samozřejmě i s účastníky, kteří se nám připojují přes tweety. Adresa Twitteru je hashtag EYC 2013EO naše eh, zástupkyně Evropského ombudsmana velmi eh, pečlivě a pilně sleduje eh, přicházející tweety. Nyní má ale slovo paní Anne-Marie Pere. Děkuji. Děkuji. Pane Brunce, děkuji panu Diamandurovi, Evropskému ombudsmanovi, děkuji za pozvání. Chci také pozdravit všechny přítomné a jak jsem pochopila, tak také ty, kteří nás vidí a kteří nám naslouchají a kteří kladou otázky mimo. Také bych chtěla poděkovat eh, těm, kteří pracují v terénu v rámci Evrops- Jerry Vandenbergen z Evropské odborové federace veřejné služby, který nese na svých bedrech tuto iniciativu evropských občanů. Děkuji, pane Ševčoviči, za vaše vyjádření právě k evropským občanským iniciativám. Jak jste již eh, naznačil a jak řekl pan Chris Burns, je pravda, že jsme hrdí na to, že jsme překročili milion, už jsme už jsme tam na 1 milion 370 tisících a musíme také ještě vyřešit rovnováhu mezi jednotlivými zeměmi. My v rámci Evropské odborové federace veřejné služby s dalšími organizacemi, tedy hlavně ne, evropskými nevládními organizacemi, jsme jako příležitost zvolili vlastně dvě možnosti. Celosvětovou úroveň, na úrovni OSN, protože letošní rok je Mezinárodním rokem spolupráce v oblasti vody, a na evropské úrovni letošek je Evropským rokem občanů. A pokud jde o vodu, je třeba připomenout dvě věci. V roce 2000 byla chválena směrnice o vodě, kde je jasně řečeno, že voda není zbožím, není to obchodní službou, tak jak se na ně díváme u jiných eh, statků, kterým eh, říkáme veřejné statky, tak jako je tomu u vody. A pokud jde o OSN, byla, bylo schváleno, byla schválena rezoluce OSN, která nám umožňuje jít ku předu a právo na vodu je základním právem podle této rezoluce. A na tom jsme opřeli naši kampaň Právo na vodu, Right to Water. A také se opíráme o Lisabonskou smlouvu abychom skrze tuto iniciativu evropských občanů docílili toho, aby se Evropská komise vážně zabývala legislativou o vodě na základě vody jako práva a nikoli vody jako prosté jako vody jako prostého obchodního produktu, na který se vztahuje hospodářská soutěž. Děkujeme panu Diamandurovi skrze tuto občanskou iniciativu si přejeme, aby vy jako občané jste byli co možná nejaktivnější. A po stručné PowerPointové prezentaci vás chci pozvat, abyste podepsali a nechali podepisovat tuto Evropskou občanskou iniciativu. Takže požádám techniky, aby spustili naše video.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 Že já poprosím, aby byla spuštěna PowerPointová prezentace. Tedy voda je lidským právem, ale vidíte na této karikatuře, všichni potřebují vodu. A partner odpovídá, ano, naprosto s vámi souhlasím, ale pro koho a na koho mám napsat fakturu? Takže je tu právo na jedné straně a jak zajistit, že se to stane univerzálním lidským právem. Pokud stále uvažujeme o trhu a hospodářské soutěži, my si prostě nepřejeme, aby došlo k liberalizaci, protože podle našeho názoru eh, voda je veřejným statkem, je to veřejná služba zásadního charakteru pro všechny. Tedy pokud je o požadavky my si přejeme, aby zásobování vodou a čištění vody nepodléhaly pravidlům trhu a hospodářské soutěže, aby Evropská komise připravila legislativu a nařízení, která zajistí přístup k vodě a čištění vody pro všechny v 27 členských státech Evropské unie a na základě této legislativy, tak jak je to u Tobinovy daně, přejeme si, aby to šlo ještě dále a aby to, co bylo posvěceno OSN, se stalo realitou. To znamená skutečně umožnit univerzální přístup k vodě a k čištění vody. To, co my chceme skrze milion 365 tisíc podpisů, které byly sezbírány, my si přejeme, aby eh, mentalita, přístup v Evropské unii a tady se obracím přímo na Evropskou komisi, aby Evropská komise přešla od eh, postupu, který se opírá pouze o trh a hospodářskou soutěž k postoji, který je v duchu veřejné služby, který se bude mnohem více opírat o práva. A skrze tuto občanskou iniciativu je důležité poskytnout lidem prostředky, jak jednat přímo. A my jsme si uvědomili, že obavy občanů jsou takové, že skutečně voda se stává základním lidským právem. A to nebudu všechno číst, co je zde na tomto slajdu, navíc je to francouzsky, ale chci jenom připomenout, že pokaždé se objevuje ten konflikt mezi základním právem a přístupem pro všechny. Zaměstnanec Veolie, tedy velké nadnárodní firmy byl propuštěn, protože odmítl přerušit dodávku vody eh, chudé rodině. A jeho zaměstnavatel Veolia jej propustil, protože tento nadnárodní podnik měl za to, že tato rodina, i když byla bez prostředků, prostě byla neplatičem. A je tu neustále spor o to, že je to pouze obchodní služba a je to zboží. A generální ředitel společnosti Nestlé řekl, je mi líto, pokud je třeba privatizovat vodu, tak já s tím vůbec nemám problém. Hovořili jsme o tom s panem Chrisem Burnsem. Ve Francii jsme schizofrénní. Já jsem francouzská, jsem předsedkyní tohoto občanského výboru v rámci Evropské občanské iniciativy a já vím velmi dobře, že v mé vlastní zemi existují minimálně dvě nadnárodní podniky Veolia a ŽDF Suez, kteří jsou největšími společnostmi vody a dodávek vody. Ale přesto máme podporu ve Francii i jinde místních eh, poslanců, místních představitelů a také máme podporu na evropské úrovni, protože jsme vytvořili organizaci, která právě odpovídá tomu, co požadovala Evropská komise v rámci Evropské občanské iniciativy. My jsme tedy pracovali s dalšími organizacemi, které zde vidíte. Vytvořili jsme občanský výbor, kde je nás 33. A také jsme vytvořili týmy v jednotlivých zimích, které vedou tu kampaň fungovalo to víceméně dobře. Máme také naše velvyslance, tedy známé osobnosti v každé zemi a to skutečně nastartovalo tuto občanskou iniciativu v Německu. Známý humorista spustil velmi intenzivní kampaň v oblasti vody, protože poskytl svou podporu po svém a dostali jsme se k více než milionu podpisů pouze v Německu. Takže jak by řekl Obama, yes we can. A základní myšlenkou je, je třeba nalézt rovnováhu na úrovni jednotlivých zemí, protože milion 365 podpisů to je skvělé, ale je třeba také zareagovat na další kritéria. Tedy, aby tu byla určitá rovnováha z hlediska demografie v našich členských státech. Ve Francii máme 11 tisíc podpisů a my bychom jich potřebovali 55 500. Tedy mé základní sdělení dnes je, běžte na internetové stránky Right to Water a podepište naši iniciativu a nechci ji také podepsat jiné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, Anne-Marie Pere. A, a nyní se podíváme na další přístup. Chceme Máme tu také otázku zdraví občanů v rámci našeho panelu Čistá a zdravá Evropa. A nyní Peter Geče, který se obrátil v roce 2007 na, na ombudsmana. Evropská agentura pro léčiva nám odepřela přístup k údajům u dvou léků. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za pozvání. my nevíme, jak eh, nakládat s našimi léčivy bezpečně. V eh, Spojených státech amerických a v Evropě eh, jsou léčiva v pořadí třetí hlavní příčinou úmrtí po kardiovaskulárních a onkologických onemocněních. Hlavním důvodem je to, že farmaceutický průmysl zatajuje škodlivé účinky svých léčiv. Zveřejňují pouze polovinu svých testů a to, co zveřejňují, je mnohdy velmi zavádějící. Eh, například léčiva proti obezitě jsou eh, nebezpečná a my jsme v roce 2007 požádali o přístup k eh, zprávám o klinických studiích a odpovídajících protokolech. Obrátili jsme se na Evropskou agenturu pro léčiva. Tehdejší ředitel EMI Thomas Lundgren nám odmítl přístup k těmto testům a my jsme se obrátili na Evropského ombudsmana. Jeho Lundgrenovi argumenty byly následující. Jedná se o, obchodní, eh, o ochranu obchodních eh, zájmů, eh, je zde absence výrazného veřejného zájmu o mm, tyto údaje, mm, souvisí s tím mm, administrativní zátěž a také ta data nejsou podstatná. My jsme ovšem eh, tyto argumenty odmítli a obrátili jsme se na evropského ombudsmana, který s, nám, s námi souhlasil, řekl, že eh, eh, se nejedná o žádné obchodní zájmy a obchodní tajemství. Nicméně EMA nadále odolávala a teprve poté, co mm, Evropský ombudsman obvinil EMU eh, z pochybení v tiskovém prohlášení v roce 2010. Eh, EMA ustoupila a eh, dokumenty zpřístupnila. Thomas Lundgren pak Evropskou agenturu pro léčiva opustil a přímo nastoupil na místo poradce ve farmaceutickém průmyslu, což bylo jednoznačně v rozporu s politikou a pravidly EMA, podle nichž musí bývalý ředitel ředitel EMI eh, eh, dva roky eh, zůstat mimo farmaceutického průmyslu. Nový ředitel EMI Guido Rassi eh, pohlíží na věc zcela eh, jinak. Od ledna 2014 eh, EMA usiluje o poskytování veřejného přístupu k prostřednictvím své webové stránky, k studijním zprávám, protokolům a také prvotním údajům o pacientech v rámci statistických programů je to velký pokrok pro veřejné zdraví, ale eh, dvě eh, farmaceutické společnosti podali žalobu eh, na EMU u Evropského soudního dvora, tak aby zabránila zveřejňování svých dokumentů. Pokud uspějí, tak nadále budeme zabíjet naše pacienty ve velkém rozsahu, protože neznáme přesně škodlivé účinky jejich léčiv. Evropská komise navrhla revizi směrnice o klinických testech a podle této směrnice by eh, měly být eh, zhrnutí eh, těchto zpráv veřejně přístupné. Ale to nestačí, protože je to zavádějící. Musíme získat přístup k zprávám o studiích v plném znění a ke všem výsledkům a protokolům. E, to by snížilo pak riziko podvádění a e, také by to umožnilo inovaci e, ve větší míře, protože když jiné společnosti farmaceutické zjistí nebo budou mít přístup k chybám jiné společnosti, tak je ve svém vývoji budou moci jim zabránit. Něco jednoznačně není v pořádku s našimi prioritami ve zdravotnictví, jestliže Eh, z důvodu kariérních nebo eh, komerčních eh, zatajujeme či zadržujeme důležité údaje, které jsou důležité pro racionální rozhodování lékařů i pacientů. Nechceme také žít ve společnosti, která mm, uznává pouze jednu verzi pravdu, pravdy. Tak to ani věda nesmí fungovat. Věda by měla být kontrolována i jinými lidmi, než pouze těmi, kteří kteří mají nebytostný zájem o utajování eh, údajů a informací. S tím se musí skoncovat a proto eh, v příštím měsíci si členové parlamentu budou hlasovat o pozměňovacích návrzích ke směrnici o klinických testech. Doufám, že budou hlasovat pro eh, zveřejňování eh, eh, větších textů nebo rozsálejších textů než pouze souhrnu těchto zpráv. To nesmíme připustit. Stejně tak jako i čistá voda je základním právem, tak i čistá a věrohodná data z farmaceutického výzkumu jsou eh, právem a týkají se nás všech. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, eh, Peter Götze. Můžeme eh, přejít dále k Rainru Norbakovi, který, jak jsme již uvedli, zorganizoval mm, celosvětovou úklidovou kampaň a to na té nejnižší úrovni, na úrovni občanů. Takže vyslechněme si něco o tom. Děkuji. Jak víte, přicházím z malého ostrova eh, poblíž Estonska. Trvalo mi to den, než jsem se sem k vám dostal, takže jsem mohl den o celé věci přemýšlet. Eh, když eh, vidím, kolik lidí se nám hlásí přes Twitter, tak bych vás chtěl požádat o laskavost. Co kdybychom se spojili jménem všech a pro všechny ty, kteří se angažují pro Evropu a zapojují do naší Eh, debaty a zatleskali jim. Zaznamenal jsem komentáře, jako například je to nudné, jsou to dlouhé projevy, takže tomu se chci vyhnout. Ale chci se podělit o jednu jednoduchou věc. Je to jakýsi eh, eh, malý sen, který jsme snili v Estonsku. Po sovětském dědictví bylo běžné vyhazovat odpad eh, eh, do přírody, na venkov. A dospělo to až k takovému bodu, že mě to skutečně rozlítilo i mé přátelé a proto nás napadlo, že se pustíme do posledního zoufalého pokusu s tím něco udělat. Při, při, Přivezl jsem krátké video, které o tom uvidíte. Doufám, že to bude viditelné pro všechny.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 The first step was to locate and estimate the type and amount of garbage, creating the virtual garbage map. see ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja, ja mitmeid muid tarkvaralisi juppe, mis on kõik vabalt saadaval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 In total, 720 volunteers took part in the mapping process and 10,656 trash points were located on the map. But the most important question remained, how to get 40,000 people to clean it all up. meie esimene ülesanne oli tegelikult äh, üldse inimestele nii-öelda silme ette tuua, et äh, mis olukord valitseb ja siis ka see olukord äh, nii-öelda ära kaardistada, et, et siis näidata, mis on need tõelised suurusjärgud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 Let's do it. Thank you. Děkuji. Když jsem sem přijel, tak jsem hovořil s panem ombudsmanem a řekl mi, jestli bych mohl pomoci eh, zaangažovat občany. Pro mě angažovat, eh, respektive oslovit občany, aby eh, se angažovali, je taková otázka jako, jak způsobit, aby opice skákala. Lidi není nutno podnítit k angažmá, jsou angažovaní. Spíš jde o to, jak podnítit politiky k angažovanosti v reálném světě. Slyšel jsem v předchozí diskusi, že e, občané by nás měli pochopit. Já myslím, že spíš politici by nás, občany, měli pochopit. V podstatě bychom tomu neměli tleskat. Je to pouze určitý myšlenkový pochod, který e, vás e, přivede k určitému bodu pokud máme někomu stranit, pak eh, nemáme čas se eh, rozhodovat, eh, ale musíme dělat věci společně a je to eh, skvělé. Je to něco, co jsme udělali například my. My jsme vyřešili problém odpadu a udělali jsme si z toho vlastně zábavu. Změnili jsme problém v zábavu. Já nejsem z ekologického hnutí, musím přiznat, já nenávidím uklízení. Mám rád samozřejmě čistotu čisté prostředí. Možná, že to uděláme ještě párkrát, ale ne mnohokrát. Faktem je, že v loňském roce se ve světovém úklidu, světové úklidové akci zúčastnilo 96 eh, eh, zemí. Jak je to jen možné? Každý má stejný problém, ale nejde pouze o sběr odpadu ze země. Jde také o odklízení odpadu z našich myslí. Eh, způsobit určitou sociální změnu a e, uvědomit si ty pravé hodnoty. O to jde. Ta skvělá věc na občanské iniciativě je to, že si zachováte svou autenticitu. E, zůstanete sám sobě věrný. Když se podíváte například na podnikové struktury, tak víte, že mají rozsáhlé hierarchie a umějí například dobře vyrábět krabice, mnoho krabic. Kdybychom se měli chápat jako e, spotřební stroje, tak je to v pořádku, ale pokud jde o to, jak správně řídit či spravovat společnost, eh, pak je zapotřebí síť ty hierarchie nepotřebujeme. My to umíme dělat mnohem rychleji. A to právě nyní prožíváme. To je i důvod, proč mladí lidé nehlasují, protože hlasovat, hlasování je něco zastaralého, něco, co patří do 19. století. Jestliže politici drží dlouhé proslovy, tak to skutečně patří do 19. století. E, můžete lidem vysvětlit, jak se angažovat a můžete o tom e, debatovat, ale lidé se automaticky začnou angažovat, jakmile pochopí, že to má smysl. To jsme zaznamenali v mnoha ohledech a místech, například eh, během úklidové akce v Kosovu v loňském roce. To bylo vůbec poprvé, co tam proběhla celonárodní akce, kdy 35 tisíc lidí se shromáždilo, dalo dohromady a vůbec nežádali Evropskou komisi o podporu, ale uspořádali takovouto akci sami. A nebo jeden tým v Bosně, muslimové a křesťané tam spolupracovali v rámci jednoho týmu na uh, úklidu země. A myslím, že to je něco zcela nového, anebo lépe řečeno něco starého, co znovu objevujeme. A je zarážející, jak jsme si v podstatě podobní, jak jsme stejní, nejenom my Evropané, ale všichni usilujeme o něco, co je čisté. A tato čistota také vyprchala už dávno z politiky. Můžete mě obvinit z idealismu, ale já myslím, že toto je jediný způsob, jak skutečně něco udělat, když sníte o něčem, co je správné. Alespoň eh, pro mě ten sen o čistém světě mě motivuje můžu si představovat například, že po eh, bouři eh, si výjdu na eh, svém ostrovku na pláž a budu tam odklízet odpad, který tam naplavila voda například z Dánska nebo Německa a podobně. Ne tak dávno, před tisíci lety, jsme mohli ještě pít z řek vodu. Proč to nemůžeme dnes, když očistíme Evropu, tak by to šlo vznikla by spousta nových eh, pracovních míst a eh, je to určitý proces. Nemusíme vše předělávat, stačí to promyslet. Nemusíme nic požadovat, jde pouze o to něco nového vytvořit, něco nového, křehkého a krásného. To je vlastně vše, co jsem chtěl říci. Nejsem stoupencem dlouhých projevů a ani to neumím. Děkuji. Heine Nolbiak, thank you very much. These are all... Děkuji eh, mnohokrát Rainerovi Nolbakovi. Jsou to vše velmi konkrétní záležitosti, které jsou ale poháněné sny. Je to velmi hezké aby eh, naše činy poháněly sny. Eh, máme komentáře, dotazy eh, z publika. Ano, to je skvělé. A jak to vypadá na tweetech? Ano, máme celou řadu tweetů, jak vidíte, a také celá řada přímých dotazů na řečníky. Některé bych eh, vybrala, například na adresu pana komisaře Ševčoviče. Eh, eh, je zde otázka ze Sofie, kdy pocítíme dopady evropských občanských organizací a jak dlouho trvají jednotlivé procesy či postupy. Dále otázka z Aliance evropských občanů. Proč se

mají eh, občané organizovat v rámci této iniciativy. Mm, jsou i jiné eh, iniciativy nebo projekty. Dále z Polska otázka ohledně eh, menšinových práv, například jak chcete podpořit zapojení menšin, etnických, náboženských nebo i romské menšiny, jak se postarat o to, aby Romové, kočovný národ měl stejná práva jako ostatní Evropané. Mnoho dotazů Eh, na eh, situaci mladých lidí. Eh, téměř všechny kanceláře parlamentu, například z Piemontu, se táží, jaká je strategie EU k motivaci mladých lidí účastnit se evropských voleb, příštích voleb. A nizozemská kancelář parlamentu se zajímá o to, jak mohou mladí, kteří ještě nejsou voliči, jak by oni mohli být zapojeni do iniciativ. A švédská Eh, kancelář, jeden hlavní sociální problém v Evropě je nezaměstnanost mládeže. Jak eh, to EU řeší? A eh, v neposlední řadě pak další tweet eh, z portugalské kanceláře Evropského parlamentu. Neměla by se Evropská unie více věnovat vzdělávání a zlepšování vzdělávacího eh, systému pro vytvoření jednotného evropského profilu evropského občana. Děkuji. A nyní k publiku. Madam, máte slovo. Děkuji. Eh, já jsem členka parlamentu za Zelené z Dánska, jmenuji se Augen a jedna otázka k občanské iniciativě. My, a já doufám, že pan komisař Ševčovič nám pomůže, my se snažíme aby abychom eh, eh, všechny iniciativy občanů eh, považovali za rovné chceme uspořádat eh, jedno, jednotné slyšení eh, všech eh, zástupců iniciativ za účasti komise a příslušných výborů, tak abychom se mohli na to připravit a také podat kvalifikované odpovědi. Nemůžeme při přislíbit občanům, že eh, vše vyřešíme nebo jim dáme konkrétní sliby, ale eh, chceme s nimi debatovat a doufám, že tato iniciativa ze strany našeho parlamentu bude eh, poněkud přátelštější než iniciativa, některá iniciativa komise. A pak ještě komentář k těm klinickým testům. Já jsem samozřejmě velmi vděčná za práci ombudsmana v letošním roce, ale chci vás varovat. Přicházím ze skandinávské tradice ombudsmanu a to, co nám nyní hrozí, je, že v tomto parlamentu eh, je tendence rozdělit vše dvěma stranám. Rozdělit vše na dvě strany a mít také stranicko-politického ombudsmana. Já, která přicházím ze skandinávské tradice, a vy také, a ombudsman je pro nás tak velmi eh, důležitý, ale je nutno se vyhnout eh, tomu, aby se z toho stala stranicky politická eh, otázka a stranicko-politické bojiště. Je tady důležitá nadstranickost a je nutno zajistit, aby eh, občané měli důvěru v eh, naše instituce a ombudsman je skutečně jediná instituce, která se vymýká eh, mm, tomuto stranicko-politickému charakteru a na tom bychom měli trvat. Děkuji. Děkuji. Padnou zajisté ještě politické otázky, ale eh, napřed má slovo eh, tady eh, ten pán. Zhromáždíme několik otázek a pak na ně odpovíme. Zastupuji CIF, Mezinárodní středisko pro odbornou přípravu. Jsem také bývalým europoslancem. Je zcela zřejmé, Evropská občanská instituta mění základní metodu. A mám takový dojem, když eh, slyším eh, případové studie, eh, myslím, že se tu nemění metoda, ale také cíl evropské integrace a celé to dostává ličtější charakter. To je alespoň dojem, který to na mě dělá. A chtěl bych vyzvat zástupce jednotlivých evropských iniciativ, aby mi řekli, jakou dimenzi může mít eh, ten postup bottom-up u těch iniciativ, které zde sdílíme. Albert Schweitzer řekl, příklad není nejlepší způsob, jak měnit věci, je to jediný způsob, jak měnit věci. Vy jste uvedl příklad Estonska a naznačili jste, že tento příklad následovali v Kosovu a ještě jinde, to jsem se nezapamatoval. Ale do jaké míry lokální kroky mohou přispět k plnění těchto cílů? A jak je možné to začlenit právě do Evropské občanské iniciativy? Dobře, možná by nejdříve mohl odpovědět pan komisař Ševčovič. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím na to odpovědět právě na ty otázky, které přišly z Twitteru i z publika. Kdy pocítíme dopady Evropské občanské iniciativy? Já myslím, že se to už děje. Už vidíme při dnešní debatě a v rozpravách, které probíhají od spuštění Evropské občanské iniciativy, tak vidíme, že tu jsou nové dimenze participativní demokracie v Evropské unii. Já jsem hovořil o přímém ovlivňování a přímém dopadu Evropské unie, co možná nejčastěji a mnohem častěji než v minulosti. A já souhlasím s posledním řečníkem. Evropa je díky tomu ličtější a myslím, že to potřebujeme zejména v dnešním obtížném období, kterým prochází Evropa. Jak, jaký bude další postup v čase? Měli jsme problémy se softwarem, komise se rozhodla, že prodlouží období, kdy je možné sbírat podpisy. Takže vlastně bude ukončeno první jednoroční období v listopadu a potom budeme ověřovat podpisy a mohu slíbit paní Auken, že udělá maximum pro to, a samozřejmě všechny úspěšné evropské občanské iniciativy budou předmětem důstojného zacházení. Budeme jednat na vysoké úrovni, na úrovni generálních ředitelů s jednotlivými organizátory a Evropský parlament také se hraje svou roli. Uspořádá adekvátním způsobem slyšení a to je velmi důležité. Je třeba vytvořit skutečně prostor pro organizátory, aby se podělili o své zkušenosti. A skutečně vytvořit prostor pro to, aby bylo možné posoudit z různých úhlů pohledu ty iniciativy. A nakonec Evropská komise ve sdělení bude informovat o tom, jak se bude dále s tou iniciativou postupovat. Já jsem dostávám otázky od kolegů v kolegiu komisařů. Vidí, jak se ty iniciativy vyvíjejí, jaké podpory se dostává iniciativám od občanů. A já myslím, že to již ovlivňuje diskusy v kolegiu a ovlivňuje to již nyní práci komise. Takže hlas občanů je slyšet již nyní. A vidíme, jak dochází k mobilizaci lidí. A bude tomu stále více v minulosti, v, v budoucnosti, vidíme, že sociální platformy, sociální média dokáží mobilizovat občany. Vidíme to u mezinárodních dohod, vidíme to u, demo, u změně nálad ve světě v oblasti demokratizace a dalších. A domnívám se, že čím ten systém bude přívětivější k uživatelům, a čím více budeme schopni rozvíjet eh, digitální agendu a elektronické nástroje, a čím více bude možnosti elektronické komunikace s příslušnými činiteli, kteří rozhodují, tak tím více budeme moci formovat tento program. Romská problematika. Jednou větou, já jsem ze Slovenska, kde je výrazná romská menšina, já jsem velmi rád, velmi rád, že se tato otázka také nyní probírá na evropské úrovni. Uvědomujeme si, že to není pouze otázka, která je zarámována národními hranicemi. Je třeba nalézat evropská řešení, učit se jeden od druhého, uplatňovat osvědčené postupy odinut. A jsem velmi rád, že proces, kdy existuje evropská strategie, strategie Evropské unie pro romskou menšinu a kdy jednotlivé členské státy musí předložit národní strategii pro zlepšení postavení Romů, je povinností. A je to kolektivně posuzováno a je to správný přístup, tedy jak eh, zmírnit těžké postavení Romů v Evropské unii. A mohu vám sdělit, že komise to bere velmi vážně mladí lidé procházejí bezprecedentním obtížným obdobím. Je to zřejmě nejlépe kvalifikovaná generace Evropanů od druhé světové války a přesto představují nejvyšší podíl nezaměstnaných v Evropské unii. A co musíme udělat? Evidentně je třeba zlepšit náš vzdělávací systém. Je třeba zlepšit eh, obsah výuky na univerzitách. Nakolik je tato výuka adekvátní pro situaci na trhu práce, aby zde nevznikla ztracená generace v Evropské unii. A snažíme se o to, aby v Evropské unii a ze strany Evropské komise, kromě těch měkkých pravomocí, které máme, a víte, že v řadě otázek v oblasti sociálních záležitostí je to v rukou členských států a chceme mobilizovat i rozpočet, který máme. Vytvořili jsme akční týmy v zemích, kde je nezaměstnanost mladých nejvýraznější a spolu s členskými státy chceme mobilizovat tyto prostředky, aby zcela jasně vznikala pracovní místa pro mladé. Zatím to funguje, budeme to hodnotit a jsem velmi rád, že Evropská rada rozhodla, že i v tom novém finančním období 5 miliard euro bylo vyhrazeno na tento projekt, který pomůže mladým. A samozřejmě věřím, že to vše bude probíhat eh, synergicky s členskými státy, aby ty výsledky byly dlouhodobé a nejenom na rok nebo dva. Máme nyní 20 minut a Přeji si, aby otázky odpovědi byly co nejstručnější. A nyní tedy dáme slovo Anne-Marie, protože tu byla otázka od Bruna. Jaka, jak se projevuje ta dimenze od spoda nahoru? Dvě odpovědi. Jedna odpověď na dopad evropských občanských iniciativ. Jsme uprostřed a nemůžeme to dostatečně posuzovat, protože nejdříve dojde k předání peticí v elektronické a papírové podobě, potom dojde k ověření národními orgány a potom se tyto petice předají Evropské komisi, která má dva nebo tři měsíce na to, aby zareagovala. A až potom, alespoň co se týč, týče naší vlastní iniciativy práva na vodu, potom zjistíme, zda komise se vydá cestou legislativy, anebo zda odmítne přímo tuto iniciativu. A jak naznačila Isabel Durand, to, co nevzniklo na úrovni komise, tak to se bude dělat cestou parlamentu. Takže tady taky máme tu představu bottom-up, tedy to, co se prostě nepodaří na nejvyšší úrovni, tak vlastně se musí opakovat opět od, od spoda nahoru, pokud je o cíle Evropské unie. Já myslím, že dobře vidíme skrze tuto iniciativu právo na vodu. Je tu skutečně forma místní angažovanosti, například eh, volená samozpráva v obcích a místní združení. A je důležité dát lidskou dimenzi pokud jde o základní práva, eh, máme chartu základních práv a svobod a ta je součástí Lisabonské smlouvy. A možná právě v této oblasti boje se musíme, do, do této oblasti boje se musíme pustit. A tím asi skončím. A také skrze Evropské občanské iniciativy tu máme možnost eh, znovu vyrovnat mezi tím, co se děje velmi nenápadně mezi zasvěcenými. A tady hovořím o lobismu. Víme, jaká je váha lobistického působení v evropských institucích. A pokud tedy kroky aktivních občanů, tak jak si to přeje evropský ombudsman, tak právě touto cestou, a možná jsem úplně naivně idealistická, ale myslím, že to dá větší míru viditelnosti a také větší chuť obyčejnému občanovi, aby se zapojil a aby řekl, ano, je mi nasloucháno a jsem dokonce i vyslyšen. Děkuji. Děkuji, Anne-Marie. Nyní se rychle ještě obrátím na Reinera, protože myslím, že dvě otázky týkající se mládeže a když jsme viděli to eh, jeho video, tak tam bylo právě mnoho mládeže. Eh, takže eh, tyto otázky týkající se mládeže by ho měly zajímat. A nizozemská kancelář Evropského parlamentu se ptá, jak získáte eh, mládež, aby se eh, zapojila a jak ji eh, hodláte motivovat, zejména v příštím roce, ty mladé voliče, aby se zúčastnili evropských voleb a letos, aby se zúčastnili evropských občanských iniciativ. Jak je motivovat? Pokud jde o hlasování, nemám ponětí. když je oslovíte, musíte být upřímný. To je samozřejmě se snadno říká, ale ti lidé, lidé jsou zvyklí říkat, co si myslí. Nemají to dědictví, které máme my z minulosti. Takže je to o jazyku. Jde o to říkat to, co si myslíte. To je pro politiky velmi obtížné. A jaká slova byste použil? Vy mm, mě do toho nechytíte, je to eh, spíše o citech, ne o slovech. Vždy mě eh, zaráží, že si lidé myslí, že si mohou hrát se slovy a udělat eh, dojem na druhé. To není možné. Ale jak přimějete mladé lidi a voliče k účasti na volbách? Otevřeně řečeno, když jsme v průšvihu, a e, v průšvihu jsme, tak to musíme spolu uklidit. Tak se stanou součástí celé akce. Gundy, máme ještě další tweety? Možná dvě další přímé otázky, protože to musíme zestručnit a sice z polské kanceláře Evropského parlamentu otázka na Rainera. Z vaší zkušenosti, jak můžeme efektivně zvýšit zájem politiku o tyto místní iniciativy? A pak ještě otázka na ombudsmana. Rumunská kancelář by chtěla vědět, jak spolupracujete s národními a regionálními ombudsmany, protože to je velmi důležité pro občany Tež. Ještě další otázky v plénu? Ano, prosím. Děkuji. Já eh, jsem z ekonomického a sociálního výboru Evropy. Rád eh, chtěl bych poděkovat za příležitost zúčastnit se eh, této diskuse společně s národními kancelářemi. Národní úroveň je velmi důležitá je také důležité vést diskuse i na národní úrovni, nejenom v Bruselu. To je dobrý příklad pro ostatní. Chci se zeptat, Máme rok evropského občana a e, tento rok je příležitostí k dosažení konkrétních výsledků. Možná, že vy, stejně tak jako pan komisař, byste e, nám mohli e, předložit pár příkladů proaktivních aktivit. Jak jste dokázali s lidmi lépe komunikovat? Mohl byste, mohli byste uvést pár příkladů, které by povzbudili eh, lidi k aktivitě? Děkuji. A další otázka. Eh, děkuji. Já jsem eh, Rachel Hanzi, pracuji pro Observatoř Corporate Europe a chci navázat na to, že je nutno přimět um, politiky, aby naslouchali občanům. A dále eh, se hovořilo o evropských občanských organizacích, o tom, že komise jim musí naslouchat a tak dále. jsou tady ale i komerční zájmy, eh, zájmy velkých podniků, které mají své eh, lobbysty, své zástupce. Eh, také jsme slyšeli příklad eh, z farmaceutického průmyslu. Eh, máme tady příklady, kdy z kariérních komerčních eh, důvodů je mm, podkopána politika, politika prosazována eh, v zájmu občanů, ve prospěch občanů. Takže otázka na komisaře, co hodlá komise učinit, aby zajistila lepší rovnováhu mezi hlasy občanů a komerčními zájmy ehm, prostřednictvím ehm, nevládních organizací a tak dále. Dále na adresu ombudsmana. Moje organizace spolu s dalšími jsme předložili eh, stížnosti eh, týkající se zejména střetu zájmů, ale mm, zatím ještě nemáme výsledek. Co si myslíte, že by se mělo změnit ve struktuře a politické kultuře, aby eh, byla skutečně politika realizována v obecném zájmu? Děkuji. Nyní má slovo pan ombudsman Diamandoros. Eh, děkuji. Na mou adresu tady zazněla celá řada otázek. Dovolte, abych učinil něco neortodoxního. Já se eh, pokusím odpovědět tak, že sloučím celou řadu věcí, ale samozřejmě také zareaguji na několik konkrétních podnětů. Takže dovolte, abych vybral určité útržky z těch otázek. Pan eh, komisař eh, hovořil o procesech, eh, například o lidské dimenzi, o postupu z dola nahoru, o upřímnosti a tak dále. A myslím, že to, co právě tato akce ukazuje, stejně tak jako loňská, je že rychlý dopad eh, špičko, eh, informačních a komunikačních technologií eh, a jejich rychlý vývoj má obrovský dopad na naši společnost, na politiku a samozřejmě na naši komunikaci. Přesně to nyní zažíváme v této chvíli a já se domnívám, že od jsme na začátku velmi strmé křivky učení se, která nás přivede někam zcela jinam, než kde jsme nyní. Eh, ombudsman má pocit, že skutečně drží ruku na tepu tohoto vývoje a já eh, samozřejmě nechci projevovat eh, samolibost, nechci blahopřát sám sobě, ale chci pouze říci, že také přispíváme ke změně reality a ombudsman je jakýmsi svorníkem mezi občany a Evropskou unii. A mm, jsme tedy schopni e, věci posouvat vpřed. Na tom jsme pracovali e, v uplynulých letech a doufám, že i e, můj nástupce to bude činit. Ano, ombudsman je často eh, popisován jako lidská tvář evropské byrokracie nastavena občanům. Ano, je to náš úkol. Vy eh, nás musíte činit odpovědnými protože díky tomu jsme schopni svou práci zlepšovat. Takže pokračujte v tom, co děláte. A bude-li tomu tak, budeme mít i e, větší míru lidské dimenze a budeme zaznamenávat více hnutí motivovaných e, e, a iniciovaných z dola. Nyní k několika konkrétním otázkám. Chci poděkovat paní Auken za její poznámku. Jak známo, úřadující eh, ombudsman nemůže komentovat proces volby nového ombudsmana. Doufám ale, že parlament ve své moudrosti bude postupovat eh, tak jako i v minulosti a eh, přispěje ke zvolení moudrého, dobrého ombudsmana. Právě Nyní jsou mezi námi alespoň čtyři ombudsmani, například pan Sabo, národní ombudsman Maďarska, paní O'Reilly, národní ombudsmanka Irska, předtím pan Alex Bredingmeier, eh, národní ombudsman eh, Nizozemska a také je zde kandidát na eh, funkci ombudsmana pan Markus Jege z Rady Evropy. A přeji jim mnoho úspěchů a aby eh, tato instituce nadále pro občany eh, učinila to, co je v jejich silách. Eh, eh, jaký je vztah mezi Evropským ombudsmanem a národními ombudsmany? Máme velmi silnou, pevnou síť, které, kterou jsme v uplynulých 18 letech vytvořili ještě za mého předchůdce, která vlastně svádí dohromady všechny ombudsmany v Evropě. Každé dva roky se scházíme a vedeme zajímavé debaty. Je to koordinováno Eh, kanceláři Evropského ombudsmana. Máme speciální eh, sekci na webové stránce, máme také elektronický deník pro eh, účely našich národních ombudsmanů. Národní ombudsmané mm, nás eh, mohou vždy kontaktovat a my je. Eh, to je důležitý mechanismus eh, také pro občany, aby měli za každých okolností přístup k národnímu ombudsmanu i k evropskému Samozřejmě Evropský ombudsman se velmi zajímá o, o problematiku eh, menšin, zejména o eh, romské etnikum, které je velmi zranitelné. Eh, velmi se zajímáme o problémy mládeže a také se aktivně zasazujeme o práva lidí se zdravotním postižením Poprvé vlastně za nás byla podepsána úmluva s eh, OSN, vznikl tak eh, rámec, jak tomu eh, říkáme odborně, rámec, díky němuž můžeme monitorovat implementaci této úmluvy OSN na půdě Evropské unie a Evropský ombudsman je jeden ze tří účastníků této, tohoto rámce společně s parlamentem a komisí a doufáme, že budeme schopni velmi bedlivě tyto věci sledovat. Také eh, dostáváme celou řadu stížností a zasazujeme se v eh, mnoha oblastech o eh, menšinová práva, protože Charta základních práv EU e je nyní závazná pro členské státy a také pro všechny evropské instituce a tam je zaručena právně zaručena ochrana menšin. Eh, to je tedy další oblast, která dokládá, eh, že Evropský ombudsman a ombudsman jako takový bedlivě sleduje vývoj a eh, zapojuje se do něj. Také bych chtěl ještě odpovědět na otázku observatoře pro podnikovou sféru. Jakmile stížnost prostudujeme, tak se tomu budeme věnovat bedlivě sledujeme dodržování eh, zásady eh, vlády práva, pokud jde o implementaci našich eh, povinností. Musím samozřejmě prošetřit fakta toho případu a než dospěju k rozhodnutí, ale mm, zatím jsem tam ještě nedospěl. Samozřejmě, že mm, je to i příslušnost komise. Musím prostudovat eh, objektivně všechna fakta, než rozhodnu. Příklady, eh, konkrétní příklady eh, praxe. Myslím, že pan Geče předložil jeden velmi důležitý příklad. Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo zvrátit dlouho trvající politiku Evropské agentury pro léčiva, pokud jde o zpřístupňování výsledků klinických studií. Jinými slovy, když jsem dorazil do Evropské unie před deseti lety, tak tam bylo 10 decentralizovaných agentur. Nyní jich je 43. Mnohé byly e, e, regulační a jejich aktivity se přímo dotýkaly života lidí v členských státech. Potraviny, léčiva, životní prostředí, hranice, chemické látky. Eh, všechny eh, tyto otázky se týkají každodenního života lidí a všechno to spadá do eh, mého mandátu. Já jsem se zabýval všemi těmito otázkami a zahájil jsem dlouhý postup, abych zajistil, že tyto agentury budou dodržovat své povinnosti v rámci Charty základních práv, v rámci evropského práva a jsou si vědomi nutnosti aplikovat právo, uplatňovat právo tak aby i občané svá práva nejenom znali, ale se jich i dovolali. Eh, to je jeden příklad eh, vlastní iniciativy, kterou jsem zahájil. Navštívil jsem asi 18 nebo 19 těchto agentur, všechny ty hlavní s výjimkou um, agentury pro um, nezávatnost potravin. Eh, do Itálie jsem ještě nezajel do Parmy ale eh, řekl bych, že v uplynulých deseti letech jsme skutečně vytrvale rozšiřovali eh, hranice transparentnosti v Evropě a také hranice eh, odpovědnosti vůči veřejnosti. V loňském roce jsme dosáhli 81% ehm, dodržování pravidel na straně ehm, agentur a řekl bych, že naším největším v uvozovkách eh, zákazníkem, byť tento pojem eh, nemám rád, je komise. Dvě třetiny stížností, které obdržíme, se eh, vztahují nebo jsou namířeny proti komisi. To neznamená, že komise eh, má pro, velmi problematickou zprávu. Právě naopak, ta zpráva je velmi dobrá, ale eh, představuje dvě třetiny celkové eh, zprávy EU. EU má asi 55 tisíc zaměstnanců, z toho asi 40 tisíc pracuje pro komisi, to je nutné to je Tudíž je nezbytné, že většina stížností putuje, putuje do Evropské komise. Nicméně vyřešili jsme přes 80 těchto stížností a tím pádem skutečně e, e, prohlubujeme transparentnost, rozšiřujeme ji a snažíme se prosazovat kulturu služby, mentalitu mezi úředníky Evropské unie, ale také národních států, která praví, že stát eh, či eh, státní útvar je od toho, aby občanům sloužil. Jedna otázka se týkala toho, jaký profil by podle mě měl mít příští ombudsman tak řekl bych, že vše, co jsme my dělali v uplynulých deseti letech, eh, vlastně eh, je stělesněním eh, profilu ombudsmana. Je toho čím by se ombudsman měl zabývat. Samozřejmě, že jsme se dopustili i určitých chyb, ale to je jen lidské a musíme se dále zlepšovat. Děkuji. Děkuji panu eh, Diamandorusovi, evropskému ombudsmanovi, který končí eh, svou eh, desetiletou funkci a určitě nástupce pana Diamandoru se to bude mít těžké vyrovnat se mu, dostat jeho výsledkům. Dámy a pánové, všichni, kteří jste zde a kteří nás sledují přes internet. Byly to velmi eh, zajímavé tři hodiny, eh, velmi uspokojivé tři hodiny. Já jsem eh, zvyklí eh, vystupovat eh, v mm, svých programech pouze 10 minut. Dnes jsme měli 3 hodiny, ale přesto nám to nestačilo. Budeme mít ještě příležitost pokračovat během oběda. A eh, samozřejmě je nutno nyní naše sny, představy vtěsnat to něco zcela konkrétního, ať už prostřednictvím národních ombudsmanů, evropského ombudsmana nebo evropských iniciativ iniciativ, občanských iniciativ. To je velmi eh, důležité v letošním roce, v roce evropského občana, ale samozřejmě také v příštím roce, v roce evropských voleb. Pokud nebude účast voličů vysoká, eh, tak mm, budeme v potížích, takže eh, je nutno skutečně projevit maximální aktivitu. Hovořím zde jako jeden z vás, jako evropský občan. Děkuji mnohokrát a těším se na viděnou v příštím roce.